Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo. Dobrý den, zahájíme dnešní zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. A začneme bodem číslo 7 na pořadu jednání, což je udělení absolutoria za rok 2009, souhrný rozpočet EU. Máme tady pana komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova, komisaře Čolose. Já ho vítám, ale nejprve dám slovo zástupci účetního dvora. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Oddíl 3 každoročního rozpočtu představuje naše zjištění ve čtyřech oblastech. Zemědělství a rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a námořní záležitosti, a zdravotnictví nebo zdraví a ochrana spotřebitele. Bylo vyplaceno 57 miliard eur, to je zhruba polovina rozpočtu Evropské unie. Hlavní závěry účetního dvora spočívají v tom, že se vyskytla vysoká chybovost. Je to asi 2 až 5 celkové vyplacené částky. Abychom si to zařadili do historického kontextu, je to mnohem víc než v roce 2008, kdy to bylo pod 2 Rok 2008 byl v podstatě výjimkou protože chybovost byla vždy nad 2 až na rok 2008. Za účelem odhadu každoroční chybovosti účetní dvůr stanoví postupy, posuzuje právoplatnost, zákonnost eh, určitých transakcí a také posuzuje správnost. První kategorie, a zařazuje chyby do různé kategorie, první kategorie jsou eh, chyby v čitelnosti. Ne, pardon, eh, způsobilosti. Způsobilost versus nespůsobilost. Tedy platby, které vlastně nebyly způsobilé. Šlo například o případ obecní rady, která v roce 2009 byla pověřena zprávou fotbalového stadionu. A požádala o platby z kategorie zemědělství, aby upravila povrch toho fotbalového stadionu, na kterém vlastně neprobíhala žádná zemědělská činnost. A tyto platby jsou určeny pro zemědělství, aby byla půda v dobrém stavu, takže se nejednalo o zemědělskou platbu. Další případ eh, představuje například umělé zavodňování, dejme tomu, že je k dispozici nějaký pozemek, ale na druhé straně zemědělec prohlásil, že provádí zemědělskou činnost to jsou dvě podmínky pro to, aby člověk získal platbu, ale ty podmínky nebyly splněny. To je tady další kategorie chyb. A potom v některých případech je požadovaná částka vyšší než částka, na kterou by normálně měl příjemce nárok. To je další kategorie chyb. To, to znamená, že možná byla vyplacena příliš vysoká částka, zhruba 20 To znamená, že příjemce špatně odhadl, jakou částku bude potřebovat. Pak je tady další typ chyby, a totiž nekvantifikovatelné chyby. To jsou samozřejmě také chyby. Nicméně účetní dvůr není schopen posoudit finanční dopad těchto chyb na rozpočet Evropské unie. Nejsou tedy zahrnuty do výpočtu chybovosti, ale je jasné, že by se měly zohledňovat v celkovém hodnocení situace, pokud jde o zákonnost a nesrovnalosti. Chtěl jsem na to poukázat, protože to znamená, že odhadovaná chybovost, kterou jsem zmínil, by mohla být ještě vyšší, kdybychom měli všechny nezbytné informace. Abychom byli schopni pověřit finanční dopad všech chyb. A nyní náš druhý závěr. To se týká systému zprávy plateb, administrativního systému. Zabýváme se také systémem informační technologie. A systémem podmínek. Podle nás jsou tyto systémy pouze částečně účinné. A druhá podmínka samozřejmě do jisté míry vysvětluje tu první. Protože skutečnost, že systémy nejsou adekvátní, vede k chybovosti. A tady bychom rádi uvedli něco o dvou aspektech systému, jak jsme to zdůraznili také v naší zprávě za rok 2008. Za prvé, Ajax. A za druhé, systém zpětného získávání plateb, které neměly být vyplaceny. Nejprve Ajax. Účetní dvůr už opakovaně uváděl, že potřebujeme účinný systém, účinnou databázi. Vidíme to třeba v chybovosti, která se dotýká zemědělství. Nedávno jsme do systému zahrnuli nové databáze. Byl zaveden systém jednotných plateb, rozšířen do členských států, a zahrnuly se tam nové oblasti, další typ výroby, produkce, například olivový olej nebo tabák. Ty jsou teď také mezi parametry systému Ajax. Nicméně eh, oslabila se tím účinnost systému a účetní dvůr proto dospěl k závěru, že pokud jde o geografické uznávání pozemků, v několika členských státech jsou velké slabiny a proto musíme databáze aktualizovat. Databáze, ve kterých jsou jednotlivé požadavky na platby v rámci systému jednotných plateb. Účetní dvůr také zjistil, že neprobíhají odpovídající kontroly, kontroly přímo v terénu ze strany místních platebních orgánů. a místní certifikační orgány neprovádí dostatečné ověřování. Pokud je o zpětné získávání plateb, které neměly být vyplaceny, účetní dvůr zjistil, že poznámky k výročním zprávám se rozšířily, nicméně stále se nezískává zpět dost vyplacených prostředků a mohli bychom získat víc peněz, kdyby spolu členské státy a komise lépe spolupracovaly. Členské státy nesou hlavní odpovědnost za zpětné získávání plateb, které neměly být vyplaceny, protože se to dělá na národní úrovni, dělají to národní útvary. A řešení otázky plateb, nespůsobilých plateb jsou také záležitostí národních států. asi polovinu peněz orgány získaly do konce roku 2009, to znamená o tři roky později. A z toho asi 500 milionů eur bylo asi 411, představovalo částku, kterou vrátili členské státy. To znamená, že to vlastně uhradili daňoví poplatníci. Ani pokud je o činnost generálního ředitelství pro zemědělství, tam účetní dvůr zjistil, že jejich závěry nejsou tak spolehlivé jako naše, možná proto, že ty metody nejsou srovnatelné. Generální ředitelství pro zemědělství zjistilo, že chybovost je do 2% celkově vyplacené částky. Nicméně tyto, zá, tyto závěry vyplývají z kontrol, které prováděly národní orgány. A účetní dvůr už upozornil na slabiny v této oblasti. Chybovost, kterou zmiňuje generální ředitelství pro zemědělství, je proto nižší než chybovost, kterou odhaduje účetní dvůr a o které už jsme se zmínili. Účetní dvůr také zdůraznil, že je předčasné mluvit o nějakých výhradách, pokud jde o fungování systému Ajax v Řecku. Takže celkově účetní dvůr připravil celou řadu doporučení, která by měla vyjasnit předpisy, lépe se zaměřit na příjemce pomoci a lepší získávání vyplacení Děkuji, <clears throat> děkuji mnoho, pan komisař. <clears throat> Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, vážení členové účetního dvora. Je mi velkým potěšením, že mohu dnes pohovořit o oblasti zemědělství a eh, v rozvoje venkova v souvislosti s výroční zprávou účetního dvora. Myslím si, že je velice dobré správné řízení eh, zemědělské politiky, protože to je zcela klíčový, klíčová podmínka eh, pro rozvoj tohoto odvětví. Chybovost byla omezená a víceméně zůstala eh, je na takové úrovni, jakou bychom mohli zhruba očekávat za současné situace. Opravdu Eh, co se týče eh, zprávy účetního dvora, se uváží, uvádí více než 200 různých případů a je to spojené také s audity, které prováděly moje služby. Jsem si ale vědom toho, že tyto kladné výsledky nejsou tady jednou provždy, proto se musíme každý rok maximálně snažit o to, abychom co nejvíce snížili chybovost a aby bylo možno správně řídit zemědělskou politikou. Nutná je také angažovanost členských států. Mám máme-li toho dosáhnout, mají klíčovou úlohu v této politice. Tady eh, jedna, to řídíme společně. Společně řídíme společnou zemědělskou politikou a proto také velice úzce sleduji provádění této politiky v členských států. A když je to třeba, pak, eh, jim, eh, pak je vedeme k tomu, aby zlepšovali své řídící systémy. A komise klidně vytáhne červenou kartu státu a pozastaví platby. Ani já nebudu váhat doporučovat takovéto mm, opatření. Chtěl bych skonsolidovat dosažené výsledky za tu dobu, kdy já ujímám tuto funkci a zahájit také řešení nových úloh. Především se jedná o integrovaný systém kontroly, neboli AJAX. Jsem přesvědčen, že systém AJAX je dobrý kontrolní systém, který je velice konkrétní a efektivní, což ukazují kontroly ve většině členských států, i když jsme tady viděli určité nedostatky v Bulharsku, v Rumunsku, bylo to také v Řecku, máme také určité nedostatky, které v mnoha členských státech byly um, již zjištěny. Já zcela sdílím názor účetního dvora ohledně toho, co se týče e, efektivnosti e, e, účetního dvora dvora a údajů týkající se plochy e, zemědělské půdy. Myslím si, že je velice důležité, abychom prováděli vyhodnocení a pokud se zjistí nějaké nedostatky, pak členské státy musí udělat všechno pro to, aby situaci napravili. A tady bych také e, byl rád, aby platební orgány se dělily o své zkušenosti. Myslím ty platební orgány, které již mají větší zkušenosti, protože už tady máme určité nejlepší praxe, které můžeme doporučovat. Dále se chci zaměřit na to, abychom efektivněji získávali zpět neoprávněně vyplacené prostředky. V posledních letech se nám to dařilo lépe, než tomu bylo dříve. Je to lepší než těch 10%, eh, o kterých hovoří účetní dvor. Například co se týče prostředků, které byly neoprávněně vyplaceny v roce 2007, v roce 2009 2009 už jsme získali 40 Máme také teď lepší oddělení těch prostředků, které za doby, kdy jsme zavedli zásadu 50 na 50, vedlo to k tomu, že členské státy aktivněji uplatňují tuto zásadu. Třetí oblast eh, mé činnosti je spolupráce s členskými státy. Chtěl bych, aby to bylo ještě lepší v budoucnosti a proto bych rád, aby certifikační orgány ještě eh, že se tady angažovaly a tady velice podporuji to, co navrhoval účetní dvůr. Jedná se o ty certifikační orgány, které by měly znovu udělat reprezentativní vzorek transakcí, které nicméně již byly kontrolovány platebními orgány. Tohle to už teď děláme s členskými státy a můžeme o tom eh, dále hovořit v souvislosti reformy společné zemědělské politiky. Nejdůležitější je eh, reforma společné zemědělské politiky. Na to bych se chtěl zaměřit. Máme tady samozřejmě velké politické výzvy, výzvy, které jsou s tím spojeny, co se týče také o ekologické úkoly v rámci prvního pilíře. Musíme se zejména zaměřit na to, aby se z našeho rozpočtu dobře vydávaly platby a nejenom, že potom budeme také zpětně získávat neoprávněně vyplacené prostředky. Je také důležité zefektivnit dále kontroly a přičemž snížit administrativní zátěž hlavně pro malá zemědělská hospodářství. Musíme také eh, se snažit o to, abychom hledali co nejefektivnější řešení. Přičemž účetní dvůr řekl, že za chyby, které se činí, nemůžou pouze zemědělci. Komise již navrhla určitá opatření tak, aby se e, platby skutečně směrovaly na aktivní zemědělce. A vytvořil jsem takovou ad hoc skupinu platebních orgánů a ta se bude zabývat tím, jaké jsou administrativní náklady, administrativní administrativní břemeno. Eh, vím, že ve společné zemědělské politice je obrovský rozpočet a proto také si myslím, že je velice důležité zajistit intenzivní mm, eh, um, dobré řízení této zemědělské politiky, abychom mohli pokračovat eh, v těch úspěších, jimiž už bylo dosaženo a doufám, že budu moci spolehat také na vaši spolupráci v Evropském parlamentu v zájmu daňových poplatníků a jsem sám samozřejmě velice k dispozici pro veškeré dotazy. Pane předsedo, nejprve eh, pane komisaři Čelosi, já vám velice děkuji za eh, to eh, vysvětlení. Hned je vidět, že jste odborník, už jste byl aktivní ve své zemi jako ministr zemědělství a my jsme už spolu hovořili předtím, takže je to vidět a i na panu Kretánovi je vidět, že předtím, než začal u Evropského účetního Eh, dvora, že také eh, se zabýval zemědělstvím ve Francii, což je země, pro kterou je zemědělství zvlášť eh, důležité a tam on se tam zabýval kontrolou a dozorem nad zemědělstvím. My máme obrovské výdaje na zemědělství v Evropské unii a to je často kritizováno nevždy oprávněně. Když se podíváme, jak dobře fungují dozorové systémy v zemědělství a i pod tlakem eh, tohoto parlamentu, když si vzpomnu na systém Ajax, tak musím říci, že vidíme diskrepanci na jedné straně obrovské výdaje, o nichž byla eh, řeč včera v oblasti soudržnosti. Tady ale funguje dozor lépe a i zpětně vymá, zpětné vymáhání částek funguje lépe. K tomu se ještě dostanu a funguje to i přes eh, vlastně sdílenou zprávu a to je bod, na který se vždycky odvolává komise, když eh, vlastně tady se do toho vkládají členské státy, tak se na to trošku vymlouvá. Hned vidíme, že vlastně eh, z té zprávy o aktivitách vyplývá, že sice v Rumunsku a Bulharsku jsou stále ještě velké problémy a upřímně řečeno, pane komisaři, pro mě je to trošku jako pokračování problému Řecka, protože to se tady nezjevilo jenom náhodou a e, z té vaší zprávy o aktivitách to vyplývá naprosto jasně. My víme, že v Řecku se nám podařilo mnohé dosáhnout, ale ještě ne všechno, co se týče provádění Ajaxu. Ale přesto mě budoucnost znepokojuje, protože v tomto výboru e, chceme se snažit na základě chyb, eh, ke kterým dochází dnes, se poučit pro budoucnosti. A ty chyby v budoucnosti asi nebudou spočívat tolik eh, v eh, chybných přímých platbách, ale spíše v jiných oblastech. To znamená, že v zemědělské politice vlastně se vyskytnou podobné elementy jako v politice soudržnosti. To znamená, že dozor bude obtížnější, protože Prozatím se dozor především soustředěval na přímé platby a teď budeme muset při dozoru se ehm, řídit podobnými pravidly jako u politiky soudržnosti a já tady budu chtít od vás vaše vstupy, vaše nápady, jak s tím naložit. Ehm, jak vlastně vybudovat nějaký odbytový řetězec v oblasti zemědělství pro zemědělské produkty. To se pomocí Ajaxu zkontrolovat nedá, to budeme muset nějakým způsobem zlepšit. A e, musíme se tedy dívat, kde k chybám v současnosti dochází. Velkým problémem jsou pravidla a jejich interpretace. A tady e, bych chtěl vyzvat obě dvě strany, to znamená komisi, tak účetní dvůr. Chci se jich zeptat, proč se nedělá totéž, co se e, provádí u politiky soudržnosti, to znamená ty třístrané rozhovory. To znamená, účetní dvůr e, při svých auditech e, pracuje sám a ku příkladu Grónsko, to je velký předmět výdajů, jak se k tomu postavit. Tam to, to nelze to nelze bez hlubších eh, zemědělských znalostí snadno odpovědět, protože ku příkladu podmínky eh, tam a ve Skotsku jsou třeba úplně jiné než v Bulharsku. Takže nejprve by ty otázky musely být jednodušší. A to je jenom jeden eh, bod v tom katalogu požadavků. A další otázka na účetní dvůr. Proč vlastně tady nemáme ty třístranné rozhovory členské státy, komise a účetní dvůr, které by si sedly k jednomu stolu a e, vy e, řešili otázky. Já se tady musím trošku zastat komise, protože když se interpretují definice, tak se tam spíše podařilo komisi najít nějaké schody, ale co také postrádám, jsou jasné signály, jak vyvíjet tlak na eh, členské státy a ještě ji zvýšit. Ku příkladu jsme mnohokrát již zjistili a pan Kreten také eh, tu eh, zem jmenoval, že Řecko deset let po sobě Eh, dostávalo do, do tace i bez toho, aby zavedlo systém Ajax. Musíme si položit otázku, proč tomu tak je, proč se v platbách pokračuje, když víme naprosto přesně, že ten členský stát se prostě těmi pravidly neřídí, že se jich nedrží. A eh, z odpovědi na jednu písemnou otázku jasně vyplývá, že eh, tedy to nakládání s těmi pravidly je laxní otázka 16. Proč komise souhlasila s tím, že provede platby bez toho, aby eh, byly certifikáty a vypracovávaly se zprávy, a to se týká eh, různých členských států? Na to jsme dostali odpověď, že systém plateb eh, už je dávno ustaven platební agentury, které platí koncovým příjemcům, vyplatili ty zálohové platby a Eh, tyto platby jsou potom v vozovkách eh, jakoby zpětně legitimizovány tím, že se vlastně eh, poskytnou roční uzávěrky, které jsou správně auditovány. A tak se dostanou tedy peníze na, jak, jak si těm, z těch platebních agentur. Takže zeptám se, jasná odpověď, rozumím tomu, ale to se děje i v případech, kdy ten členský stát se vlastně vzorově prohřešuje eh, proti těm pravidlům. My víme, kde ty prohřešky jsou, v čem spočívají a vůbec ne, následují žádné kázeňské eh, kroky. A ten členský stát tedy ví, že i když se prohřeší proti pravidlům, že ty peníze dostane, protože eh, na ně má nárok. Ale to chci spochybnit ten nárok, protože to tak jasné není. Eh, my máme právo eh, zakázat platby, když víme, že ta země se tedy eh, opravdu frapantně prohřešuje proti proti veškerým pravidlům, jako to bylo v případě Řecka po deseti letech a deset let je dlouhá doba. A v mezidobí vznikly obrovské škody pro daňového poplatníka. Proto vás chceme poprosit, abyste zvážili a je to taková mantra, kterou tady všichni opakujeme. A víte to i od svých předchůdců, eh, ku příkladu od kolegy eh, Jana Muldy, který už zase je členem, eh, členem tohoto výboru. My si přejeme vlastně deklaraci o té vnitrostátní správě. To je nejlepší nástroj, který nám umožní získat jasnou představu o situaci zemědělství v té členské zemi potom, když přijde takový stát, jako je Řecko a chce peníze, tak musí eh, tedy podepsat, že eh, v tomto směru učinil ty povinné kroky. A to je jenom první požadavek. A další požadavek, pane eh, Čelosi, já už jsem vám to předem řekl, že zpráva o aktivitě od vašeho generálního ředitele byla podepsána ta zpráva je v pořádku, ale tu zprávu jste mohl eh, podepsat i my. To je změna systému, kterou zavedl Neil Kinnock. Myslím, že se jedná o politickou zodpovědnost, kterou vy nesete a kterou byste měl eh, převzít. Totež platí pro eh, hodnotící zprávy, které budete vypracovávat. To vyplývá z Lisabonské smlouvy a na jejich základě vzniknou vzniknou akční plány, se týče těchto zpráv a bylo by dobré, abyste eh, tedy vysvětlili, jakým způsobem je využíváte pro své politické cíle. Eh, ty politické cíle, jako je rozvoj venkova a další cíle, my musíme vědět, jestli my jako e, spolupracovníci na legislativě e, přispíváme k tomu, aby se e, ty cíle plnily. A potom, prosím, pane Čelosi, se předložil akční plán, co se týče pozastavování a předušování plateb. Já jsem uvedl příklad Řecka, nechci se k tomu vracet. A pátý bod, to jsou eh, mechanismy nápravy. Když se podíváme na ta čísla, a i když eh, máme velice dobré nápravné mechanismy, tak přece jenom ty sumy, když je sečteme, jsou vysoké. Takže když eh, slyšíme účetní dvůr, tak v roce 2006 bylo vlastně 42 těch částek eh, zpětně eh, obdrženo. A to je slušné, to není špatné. 42%, ale spíš by to mělo být 100%. Ale ty, ta nejnovější čísla, která máme z roku 2009, eh, je to jenom 10%, takže pouze 10% těch neoprávněně vyplacených částek jsme dostali zpět od těch, kteří ty peníze z evropských prostředků eh, peněz dostali a dostali a dostat je vůbec neměli. 10% je opravdu velmi málo. A eh, pak i tady pravidlo 50-50, z něhož vyplývá, že 50% té částky, která byla chybně vyplacená eh, ze strany členského státu, bude zaplacena jako pokuta. Možná, že se mnou nebudete souhlasit, ale když vlastně se na to podívám a vidím, že 50% zaplatí na zpátek a 50% zaplatí eh, jako pokutu, tak je vlastně ztraceno 90% všech těch prostředků, které byly chybně vyplaceno a eh, daňový poplatník v té zemi vlastně přijde o 50% těch peněz, samozřejmě pokud je v pořádku, když udělali chybu, ale trestáme vlastně daňové poplatníka. To je logika, kterou nechápu. Mně by bylo milejší, kdyby ty prostředky byly pozastaveny nebo jejich platba přerušena a vy byste vypracoval akční plán, aby se toto vysvětlilo. Vím, že komise v minulosti uh, nech, neměla chuť jmenovat členské státy, které se prohřešily, teď se to změnilo a eh, je úplně klidně možné ty platby eh, přerušovat a pozastavovat. Další bod je eh, zjednodušení. Já už jsem hned úvodem řekl, že by bylo dobré, kdybychom dokázali ta pravidla interpretovat. Ještě lepší by bylo, kdyby ta interpretace nebyla ani nutná, protože ta pravidla by byla tak jednoduchá, že by jim každý rozuměl. Když se podíváme do budoucnosti na podmínky výdajů, na prováděcí eh, pravidla v členských státech, tak potřebujeme jasná pravidla. Pokud možno stejná pravidla ve všech 27 členských státech. V oblasti zemědělství je to možné, jak je, eh, bylo řečeno, eh, podmínky jsou eh, jiné eh, tady ve Skotsku než v Bulharsku třeba, ale eh, řekněte nám, jak si to představujete. My víme, že členské státy moc o to zjednodušení nestojí, protože se rády schovávají za ty složité systémy, rády to činí, ale my takový akční plán na zjednodušení opravdu potřebujeme a rádi bychom jej dostali v rámci tady letošního udělování absolutoria abychom eh, tedy to mohli vlastně předložit až eh, mm, do jara. Děkuji. Děkuji. Chce si účetní dvůr vzít slovo, nebo dáme teď slovo komisi? Merci, eh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Chaci Marka Kisovi, zpravodaji, za tuto prezentaci. Rád bych několik věcí upřesnil. Ty informace, které jste zmínil. Pokud je o Ajax, Ajax, tento integrovaný systém zprávy, ten v posledních letech vyvinula komise. Já ten systém znám, já vím, jak funguje v praxi. A když se změní pravidla, je možné ho přizpůsobit. Máme teď ten oddělený systém zemědělství. Takže ten systém umožňuje provádět změny. Umožňuje udržet pod kontrolou území, pozemky nebo půdu, která se obdělává na, na příslušném území že máme dvě databáze. Jednu pro území a jednu pro zemědělce. Máme takovou databázi zemědělců. A přes 88 plateb, které se provádějí, vychází ze systému Ajax. A pokrývá to také programy na rozvoj venkova, protože v druhém období se provádějí platby na zemědělsko-environmentální iniciativy. A ty se také v podstatě zprávují na základě tohoto systému. Samozřejmě chceme v rámci prvního pilíře lépe zaměřené platby a já myslím, že v budoucnosti bude a jak s výborným základem pro to, jak udržet tyto platby, tyto výdaje pod kontrolou. A bude se zlepšovat. Protože teď už máme zkušenosti z jednotlivých členských států Rozhodlo se, že členské státy ponesou větší odpovědnost za to, co se zadává do systému. A budeme využívat metodologii, kterou zpracovala komise a útvary pro výzkum. A na tomto základě mohou členské státy vylepšit kontrolní opatření, zejména pokud jde o mm, měření pozemků a bude to tedy sloužit k tomu, že se vylepší i platby jako takové. Bude také o kvalitu databází. Členské státy by měly také obnovit letecké snímky pozemků. Takže každý pozemek, každá parcela v každém členském státě by se měla přehodnotit A v případě členských států, které mají největší problémy, by se to mělo dělat každé tři roky místo každých pět let. Takže díky těmto vylepšením se Ajax stane účinnou efektivní databází a budou probíhat lepší kontroly přímo na místě. K tomu případu Řecka, který jste zmiňoval, generální ředitel stáhl své výhrady A musíme mluvit o tom, co můžeme udělat ještě předtím, než pozastavíme platby, když se zjistí nějaké problémy. V Řecku jsme problémy zjistili, požádali jsme o akční plán. Samozřejmě se s tím pojila také hrozba, že se pozastaví platby. A jakmile Řecko vyřešili problémy v systému, toto varování se stáhlo, protože posloužilo svému účelu. Ale samozřejmě můžeme znovu pohrozit, že pozastavíme platby, pokud ta opatření nebudou plně uvedena do praxe. Takže je to otázka toho, jak členské státy systémy využívají. Rok od roku. Protože pokud jsou v systému chyby, jakmile jsou napraveny, zvlášť pokud jde o identifikaci parcel, pak už ty výhrady nebudou dávat smysl, pokud už dojde k nápravě. Ale samozřejmě, pokud problémy budou přetrvávat, můžeme se k těmto opatřením vrátit. Ale prozatím jsme zjistili, že ta databáze funguje. Já také vítám váš návrh. nebo vaše pozvání k trojstranným rozhovorům, jako to děláme u politiky soudržnosti, protože samozřejmě tady, tady platí sdílená odpovědnost a komise se chce plně zhostit své odpovědnosti. Ale já myslím, že vzhledem k tomu, že za kontrolu na svém vlastním území nesou odpovědnost členské státy, bylo by dobré, kdybychom do toho zapojili i je. Takže naprosto mohu podpořit váš návrh. Pokud je o definice, pokud je o definici zemědělce, to by se mělo v budoucnu ještě upřesnit. A prozatím musíme upřesnit nařízení o přímých platbách. Podle současného nařízení jsou zemědělci ti, kdo obdělávají půdu anebo udržují zemědělskou půdu v dobrém stavu. Že tam není spojka A, může to být jedno nebo druhé. Takže prozatím ti, kdo udržují půdu v dobrém stavu, jsou rovněž zahrnuti do těchto plateb. A my nemůžeme po členských státech chtít nic jiného, než aby dodržovali současná pravidla, současná nařízení. Takže možná budeme potřebovat jednoznačnější definici toho, kdo je to zemědělec a kdo je to možná aktivní zemědělec. Je to politická záležitost a my bychom ji chtěli ujasnit. A samozřejmě bychom mohli také upřesnit tu otázku osob, které udržují zemědělskou půdu v dobrém stavu, ale neobdělávají půdu. To jsou ti takzvaní gaučoví zemědělci. Nebo... Pozastavení plateb využíváme k tomu, abychom vybídli členské státy, aby uvedli věci do správného stavu. My nechceme přerušovat platby, my chceme, aby členské státy dodržovaly pravidla. Takže to používáme jako takovou hrozbu a osvědčilo se nám to. Použili jsme to ve dvou případech. V případě Bulharska a v případě Rumunska. Ale nakonec k tomu vůbec nedošlo. A byl to také případ Řecka. My jsme jim pohrozili, ale platby bychom nakonec nepozastavili. Protože teď už máme akční plány. Ale samozřejmě, pokud do konce tohoto roku nebudou uvedeny do konečné podoby, nebudou uvedeny do praxe, tak k tomuto opatření přistoupíme a pozastavíme platby. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby se upřesnily podmínky, za kterých je možné pozastavit platby, ale chtěl bych jen říct, že se to spíš využívá k tomu, abychom vytvořili jakousi motivaci. A pokud jde o národní DAS, a o to, aby to podepisoval ministr, kontrola je nutná. Možná bude nutné, aby certifikační orgán anebo nezávislý orgán kontroloval platební agentury a dál sledoval národní DAS. To by znamenalo, že bychom měli přesnější informace o tom, jak vypadá situace. Jak říkáte, podle smlouvy pracuje komise jako kolegium. A proto já jako komisař sám nemohu podepsat nic jménem celého kolegia. Nemohu se podepsat sám za komisi, protože máme kolegiální odpovědnost. Ale samozřejmě nesnažím se zbavit své odpovědnosti, beru ji velmi vážně, o tom vás mohu ujistit. Máme to pravidlo 50-50. Jeho účelem není, aby daňový poplatník za něco platil dvakrát. Ale jde proto, abychom členské státy motivovali, aby zpět získali prostředky, které neměly být vyplaceny. Třeba v roce 2007 jsme získali zpět 33 toto pravidlo se zavedlo, je tady ta hrozba 50-50, a potom, co jsme to pravidlo zavedli, tak v roce 2009 to najednou stouplo na 49 Takže to pravidlo 50-50 se uplatňuje jenom na těch zbývajících 51%. A když se podíváme na situaci předtím, když jsme měli pravidlo 50-50, získávali jsme zpět méně peněz. Takže došlo k navýšení. prvním roce o 24 a pak o 40 v následujícím roce. V roce 2009 jsme měli 24 Ale členské státy také musí nést svou odpovědnost, svůj díl odpovědnosti a komise využívá pobídky k tomu, aby je k tomu přiměla. A ještě na závěr bych řekl, že chceme reformu, nechceme, aby to bylo ještě složitější a proto jsem se rozhodl, že skupina ad hoc bude pracovat dál, bude se věnovat koordinaci v komisi paralelně s legislativní reformou aby ta reforma neměla negativní dopad, aby to ještě nebylo horší v členských státech. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit ke třeměma věcem. První je eh, simplifikace, dialog tripartidy a pak zpětné získávání prostředků k tomu zjednodušení. Tady účetní dvůr souhlasí s tím, aby pravidla byla zjednodušena, tak abychom se mohli vyvarovat chybám při provádění budou-li jednodušší pravidla, eh, bude tady méně zdrojů chyb. Jak jste poznamenali, částečně eh, ty eh, komplikace působí žádosti členských států, protože ty ještě nakládají na evropské předpisy, národní předpisy a tím se to všechno ještě dále komplikuje. A tady účetní dvůr již učinil návrhy. Například Eh, hovoří se o podmínkách a v souvislosti s tím jsme vyslovili celou řadu konkrétních návrhů na zjednodušení legislativního rámce právě ohledně podmínek, ohledně celé politiky stanovení podmínek. Jak právě řekl pan komisář, my jsme si udělali revizi přehled celé politiky a na základě toho jsme vyslovili názor na zjednodušení samotného pojmu zemědělská činnost a také pojmu příjemce, abychom mohli snáze určit konečného příjemce pomoci. příklad, například, e, jestliže máme 530 hektarů, tak plocho, tedy hospodářství o této ploše, pak e, bylo to hospodářství, které sice bylo v dobrých zemědělských podmínkách, ale byla tady chyba, protože tohle to ještě nestačilo. A celkově potom ten pozemek ta, na tu plochu e, byl nárok dvě, dvě, dvě platby a to byla chyba a protože bylo tady, protože e, několik část této plochy z těch 530 hektarů nebylo udržováno v dobrém stavu. E, takže, e, sam, takže opravdu byla zadržena ta platba eh, částečně, protože eh, se ukázalo, že tady byla chyba. Čili takové to zjednodušení samozřejmě to bylo už v roce 2010. Čili to zjednodušení něco přinese, ale ještě samozřejmě to není všechno. Teď, co se týče eh, jednání tripartity. Ano, my už přece máme postup pro tripartitu a účetní dvůr vždycky se obrací se svými připomínkami na eh, své členské státy a kopie posílá také komisi. To znamená, že informovány jsou jak členské státy, tak i komise. A eh, soudní dvůr výjíždí do terénu a potom své připomínky posílá komisi a dostáváme vždy potom eh, reakci ode všech zúčastněných stran. Čili ten proces tripartity tady opravdu existuje, i když se ne vždycky všichni se sejdou v jedné místnosti. Ale eh, to nemusí znamenat, že by se kvůli tomu věci dělaly lépe. My opravdu musíme výjít do terénu, abychom viděli, jak se dají problémy řešit. A tohle to potom děláme v souvislosti ve spolupráci s komise. Nakonec si, naše si komise uvědomí třeba, že naše připomínky jsou eh, opravdu podložené, ale na to nepřijdeme v zasedací místnosti. To zjistíme teprve v terénu, na, na poli. Takže e, takovýto přehled pro tripartitu o celé situaci již existuje. Podle smlouvy má komise zodpovědnost za provádění rozpočtu, za realizaci rozpočtu. Účetní dvůr tedy hlavně jedná s komisí. A Tady je určitý rozpor, protože komise samozřejmě schromažďuje názory členských států, stanoviska členských států, to je pravda, ale závěrečný dialog ohledně toho, zda naše připomínky jsou nebo nejdu, nejsou podloženy, se odehrává mezi námi a mezi komisí, protože ta má v posledu zodpovědnost za realizaci rozpočtu. Teď ke zpětnému získávání eh, plateb. Eh, chtěl bych říci, že na začátku příštího roku vydáme zprávu o zpětném získávání prostředků. Budeme se tam eh, v té zprávě touto záležitostí zabývat velice podrobně a dáme tam také doporučení na zlepšení situace, ale teď momentálně nebudu zabíhat do podrobností, to by bylo moc složité. Předátel, uvažený gospodin komisar pane předsedo, děkuji, děkuji za vaši zprávu. Jak jste tady zmínil na začátku, zemědělská politika Evropské unie je pořád eh, jednou z těch, které mají největší díl, eh, největší podíl na výdajích a proto o tom tady na tomto výboru hovoříme tak často. Chybovost je o něco větší než 2%, ale nejsme tady v zelené zóně. Náš zpravodaj zmínil, že ve výroční zprávě DG Agri se uvádí 735 milionů euro, které, to jsou eh, platby, které byly pozastaveny, což činí 42% z částky, kterou je třeba zpětně získat. Je to samozřejmě eh, zlepšení v porovnání s rokem 2006. Eh, v tom konkrétním roce to dělalo 1,2 miliardy dolarů, eh, pardon, euro. Teď, když se podíváme na seznam uváděných států, tak vidíme, že úroveň zpětného získávání je docela dobrá, že je to nad 50%. A v jiných státech je to o hodně méně těchto 50%. Takže se ptám, Eh, jak může eh, komise přinutit členské státy, aby postupovaly lépe a jaká opatření se chystá komise v tomto směru udělat? Eh, druhá otázka týká zjednodušení postupů. Jaká opatření podnikne komise za účelem zlepšení efektivnosti těchto postupů? Myslím si, že by to nemělo být na úkor kvality kontroly výdajů. A jak můžete najít správnou rovnováhu mezi zjednodušením postupu na jedné straně a mezi kvalitní kontrolou na straně druhé? Děkuji. Euh, no, eh, tady jsou určité rozdíly mezi členskými státy, ale jak už jsem říkal, my zjišťujeme, že při uplatňování pravidla 50 na 50 jsou mají teď členské státy stimul k tomu, aby uspíšili proces eh, zpětného získání, protože jinak se to bezprostředně projeví na jejich rozpočtu. Takže díky tomuto pravidlu eh, se snažíme také eh, už podrobněji sledovat, jak postupují členské státy ale já samozřejmě se nechci zbavovat eh, odpovědnosti za komisi. My samozřejmě musíme se podílet na řízení, ale také členské státy tady mají svoji zodpovědnost a tu zase komise nemůže za ně převzít. Krom toho jsou také zodpovědny vůči vlastním eh, daňovým poplatníkům. Musí se zodpovídat z provádění vlastního rozpočtu. A pro, teď od té doby, co je tady pravidlo 50 na 50, tak opravdu eh, se projevuje jako dobrý stimul. Teď k zjednodušení. Já zcela souhlasím. A také eh, vždycky se hovoří o tom i v DG Agri, že potřebujeme eh, zjednodušení, ovšem nikoliv eh, takovým způsobem, aby to oslabilo systém kontrol. Ten je třeba naopak posílit právě v terénu. Děláme to prostřednictvím Ajax a také tak, že pomáháme těm, kdo přímo vyjíždějí na místa. Takže děláme dvě věci. Na straně jedné chceme zlepšovat celkovou eh, komplianci, celkovou spolu, eh, celkové dodržování pravidel v průřezově. Máme tady pravidla Evropské unie, které chceme, aby farmáři skutečně dodržovali, co se týče zemědělské činnosti, co se týče také dobré pohody zvířat, ale není tady úplně přesně řečeno, co konkrétního musí zemědělci udělat, jakou konkrétní činnost. Chceme, aby se ale přímo na místech používaly manuály a ty potom může využívat také platební agentura. Pak budou zemědělci přesně vědět, co je třeba, aby dělali a bude také snazší eh, vědět, co konkrétně eh, mají inspektoři kontrolovat, aby se zajistilo, že se dodržují pravidla. A na druhé straně chceme také lépe směrovat pomoc, čili pomoc chceme vázat na konkrétně definované cíle a také chceme eh, jasně stanovit typ příjemce, kategorie příjemce v souvislosti konkrétní kategorii pomoci eh, je ohledně toho, co jsem říkal o Bulharsku. Já mám tady přímo obrázky, které svědčí o tom, že půda byla skutečně v dobrém zemědělském stavu. My nevidíme tady nic, co by svědčilo o opaku. Možná, že se zrovna konkrétní plocha neobdělává, ale přitom eh, se pravidla dodržují, protože ta plocha je udržována v dobrém stavu ale chceme se více zaměřit na to, kdo konkrétně je příjemcem. A souhlasím s tím, že tady si musíme vyjasnit definici a myslím si, že i to povede určitě k zjednodušení. Kolega Vákan? Uh, Děkuji, pane předsedu. Jedna věc, která nás zaujala ve zprávě, jsou prohlášení o způsobilé, půdě. Zdá se, že tady jsou dva hlavní problémy. Za prvé jde o definice. Jistě všichni vítáme to, že bychom měli definici způsobilé půdy nebo způsobilé pozemku, anebo také definici aktivního zemědělce. To už jste říkal, když jste odpovídal na předchozí otázku, takže já se ptám, kdy tyto přesnější definice budeme mít? Hned teď, anebo si musíme počkat na další období společné zemědělské politiky po roce 2013. A druhá věc se týká těch kontrolních systémů. Ostatní kolegové, i vy jste zmiňovali systém Ajax. Ale hlavním prvkem systému Ajax je systém měření LPES. Například ve Walesu brzy přejdeme na plně digitální systém a pak bude měření pozemků, měření parcel mnohem přesnější. A mě by zajímalo, jestli máte nějaké pravomoci nebo případně nějaký záměr rozšířit tento digitální systém do celé Evropské unie. Protože já myslím, že by to prospělo všem, kdybychom lépe poměřovali půdu nebo parcely budoucnu. Takže pokud je o definice zemědělce, aktivního zemědělce a způsobilé půdy, to se řídí nařízením rady. A teď to budou nařízení rady a parlamentu. My jsme zahájili reformní proces celé společné zemědělské politiky a bude platit po roce 2013. I když začneme nařízení měnit teď, na základě postupu jejich schvalování v parlamentu a v radě, ty jasnější definice budeme mít až někdy na začátku roku 2013. Takže já myslím, že nejlepší by bylo zavést tato zjednodušení do společné zemědělské politiky, protože tam by se to využívalo pro veškerá opatření a pro veškerou přímou podporu v rámci SZP. Pokud je o kontroly, všechny databáze v členských státech jsou digitalizované, protože letecké snímky jsou digitální. a hranice mezi jednotlivými parcelami se tam dávají pomocí počítačové technologie. A pokud mi neklame paměť, využíváme také digitální identifikaci pro chovná zvířata, pro zemědělská zvířata. Takže máme Ajax a máme tu databázi zemědělců a také to využíváme ve spojitosti s databází chovných zvířat. A všechno je možné číst digitálně. A tím se vylepší kontrolní systém, systém kontroly chovných zvířat a vylepší se tím také systém plateb. Ale u parcel je pravda, že některé členské státy digitalizovaly celé velké bloky parcel, ale jiné státy si volí spíš jednotlivé parcely, které zemědělci využívají. Ale ten digitální systém už existuje ve všech členských státech. Děkuji, pane předsedo. Je toto vždycky velice zajímavá diskuse, zvláště co se týče zjednodušování pravidel a postupu. Tento parlament před eh, řadou let vypracoval zprávu o zjednodušení eh, pravidel cross compliance a eh, jedním z návrhů bylo zapojit eh, více soukromý sektor. Když někdo vyrábí mléko, tak než si továrna to mléko odebere, tak eh, kontroluje, jestli byly splněny eh, různé podmínky, třeba kvalita toho mléka a zároveň vláda v té zemi kontroluje i křížovou komplianci. Někdy dochází tedy ke zdvojení kontroly, eh, to znamená to, co dělá soukromý sektor, provádí i sektor veřejný, anebo naopak. A tehdy bylo navrženo, jestli by tyto kontroly nešlo propojit, aby Tedy jsme se zbavili jedné z těch kontrol a aby to nebylo tak složité pro toho zemědělce. To je takový návrh, zajímalo by mě, jaký názor na to komise bude mít. A další věc, eh, dvojí právní úprava. Když máme tedy křížovou komplianci, tak musíte respektovat jak eh, směrnice Evropské unie, eh, a podle mého názoru neexistuje žádná hranice žádný limit eh, v těchto pravidlech. Někdy si ta pravidla směrnice nařízení i eh, odporují. A jedním příkladem pro mě je eh, tedy stanovení obsahu nitrátů ze směrnice z roku 90 a kvalita vody. Ta směrnice o dusičnanech stanoví, že nikde v Evropě může být více než 1,7 jednotek na hektar na hektar. Eh, a z toho také se odvíjí eh, tedy množství nitrátů eh, ve podzemní vodě. Takže nikde v Evropě nesmíte mít více než 50 mg dusičnanů v podzemní vodě a potom také v půdě. Podle mého názoru, když zemědělec má 10 zvířat chovných na hektar a chce dodržet těch více než 50 eh, mg, tak to musí automaticky eh, splňovat. Eh, nemá smysl mít další směrnici, která povoluje 1,7. I přesto to nemá žádnou logiku. I přesto obě dvě směrnice existují a farmáři je musí respektovat. Tak proč tím komise něco neudělá? Donc sur euh, la, la simplification des règles et sur l'idée d'avoir éventuellement un seul contrôle pour plusieurs co se týče zjednodušování pravidel a té představy, že budeme mít jednu eh, kontrolu eh, pro různé typy, eh, pro různé typy inspekcí, za prvé kvalita mléka je jedna věc, ale není to závazná norma jako taková. Nejprve musíme mít určité normy, abychom mohli účtovat určité ceny, ale to stanoví eh, firmy, které sbírají mléka. To nedělají veřejné orgány, eh, to dělá mlékárenský průmysl a jeho zaměstnanci, kteří mléko vykupují. Takže to jsou eh, tady normy stanovené soukromým sektorem a těžko je tedy zapracovat do veřejných kontrol veřejných výdajů. to není tedy žádná, kvalita mléka není žádnou podmínkou pro eh, eh, proplacení veřejných plateb. A druhá eh, věc, zjednodušení. To zjednodušení, které my máme na mysli, se týká toho, že ve spolupráci s kolegou Potočníkem a Dalí, když se zabýváme ochranou životního prostředí a ochranou práv spotřebitelů, je to, že ta směrnice, která je momentálně velice odborná a technická, by eh, předvídala určité kroky ze strany zemědělců a tam je možné stanovit kvalitu i kvantitu. Eh, Takže eh, je potřeba ty právní předpisy respektovat, ale my budeme mít tedy v terénu konkrétní prováděcí předpisy a zkontrolujeme všechno. Co se týče dusičnanů, ehm, na to nejsem odborník, ale je rozdíl mezi množstvím dusičnanů v povrchových vodách a v podzemních vodách a ehm, možná, že máme nějaké, nějaký zbytkový dusík, který ehm, zůstává v povrchové vodě a to, eh, ta hrozba, jak si prostě, za kterou mohou zemědělci, ta se týká dus, eh, dusičnanů eh, pro nikajících do podzemních vod, to znamená rezidua pesticidů, výkalů hospodářských zvířat a chemické ošetřování půdy. A to je ale spíše otázka pro ekologa, odborníka já e, jako komisař pro zemědělství musím dbát na to, aby byly normy respektovány a já se tomu věnuji ve spolupráci se svými kolegy, kteří mají na starosti ochranu životního prostředí. E, samozřejmě zemědělci musí vědět, co se po nich žádá. Děkuji za tuto velice zajímavou diskusi. Máme jednoho z nejlepších eh, komisařů a nejlepších auditorů v osobě pana Kretena. A chtěl bych říci zpravodaji, že jsem opravdu ohromen, jak se mu podařilo tak jasně tady prezentovat celou tuto věc. Mám dva dotazy na pana komisaře a pana Kretena. První se týká eh, tvorby vzorku pro říkal jste 196, bylo zkontrolováno v roce 2007 a 206 do roku 2009. Můžete nám říci, eh, kolik, jaká byla konečná úroveň plateb a jak je to my s kontrolami? Dva, 95% tady říkáte v souvislosti s auditem. Je to v souladu i s ustanoveními na národní úrovni o provádění auditu. Já se na tohle často ptám, protože mě ten vzorek připadá příliš malý. Zemědělství Ehm, to je asi polovina výdajů v roce 2009. A jak tedy rozlišujete, eh, když, když ehm, máte tady výraznou chybu a eh, a když to porovná, porovnávání se závěrečným stanoviskem účetního dvora, podle kterého účetní dvůr bez ohledu na tu chybovost vlastně certifikoval bez jakýchkoliv výhrad veškeré kontroly e, Evropské unie. E, já se nechci vracet k té předchozí e, unii, diskuse, ale jak můžete vázat tu konečnou certifikaci s těmi poznámkami, která se tady sám učinil. Vy jste hovořil o certifikačních a platevních agenturách a obecně um, o reformě společné zemědělské politiky. A to je samozřejmě eh, vůbec možnost, že bude eh, možné, eh, myslím tím, že v těch prohlášeních o věrohodnosti celkových států se nechtějí k tomu vyjadřovat. A myslím si, že vlastně národní účetní dvory by měly zajistit určitou úroveň nezávislého auditu. A právě v tomto kontextu, eh, pane komisaři, se ptám, zda byste mohl eh, zvážit, zda se opravdu jedná o nezávislé orgány, protože jsou to orgány, které eh, spadají do státní zprávy. Proto otázka eh, jejich nezávislosti ehm, je, tady stojí. Ptám se, zda by nebylo v našem zájmu, aby certifikační orgány byly spíše v rámci evropské hierarchie. To znamená, že by tam byly evropští úředníci v členských státech, kteří by jaksi spadali eh, pod vaši administrativu nebo prostě vnitřní kontrolní unijní orgány a tím pádem by vlastně nespadaly do hierarchie členských států. To je jenom takový nápad, s nímž tady přicházím. Děkuji mnohokrát. A tyhle odpovědi, co se týče vzorku a také co se týče prohlášení o věrohodnosti k těm vzorkům, účetní dvůr skutečně eh, tady činí takovéto vzorky, nevím přesně, kolik to dělá, eh, jsou to prostě miliony a statistická teorie se tady uplatňuje, když provádíme takovéto sondáže. Používáme sice malý počet eh, respondentů, ale můžeme na základě toho eh, získat představu o tom, jak smýšlejí miliony. Takže podobně jako když se dělají přehledy veřejného mínění. A tady postupujeme vlastně podobně prostřednictvím i menšího vzorku si můžeme udělat velice dobře představu o tom, jak to v oblasti eh, plateb vypadá. A pak ale ať bychom vzali jakýkoliv počet eh, těch plateb, pak vlastně to bude stejný počet počet, když budeme mít stejný počet transakcí v rámci vzorku, dostaneme příslušnou představu. Jestliže vezmeme 300 vzorků, 300 transakcí, eh, docela stačí, abych vám mohl pod, po, po, poskytnout ujištění o, o tom, že máme opravdu tady možnost si o tom dobře udělat obrázek, bez ohledu na to, kolik milionů to konkrétně bude představovat. Účetní dvůr musí eh, Eh, mít takových 300 až 360 vzorek, aby si udělal představu o celkovém sektoru plateb nebo celkovém plateb pro tento sektor. Zemědělství dělá vlastně tady polovinu, takže bychom si museli udělat asi 180 takovýchto analýz v oblasti zemědělství, ale my děláme 240, abychom měli ještě větší jistotu. A proto také vlastně si je, bereme ty vzorky na dvě etapy, jak si namátkově si je vybíráme ale já nebudu zabíhat do podrobností, ale jenom abych vám odpověděl, tak tedy eh, ten počet 240 vzorků je dostačující, abychom měli 95% jistotu v našem názoru. Nicméně počínaje příštím rokem budeme zemědělský sektor dělit na první a druhý pilíř a pro každý z těchto pilířů budeme provádět příslušný vzorek. A znamená to tedy, že vlastně budeme mít potom dva eh, vzorky po 280 a konečně tedy to znamená, že se celkový počet vzorků zvýší a budeme tím mít ještě větší jistotu. A co se týče toho počtu, který dneska máme, co se vzorku týče, pak vlastně už teď máme 95% jistotu. A to už se týká současné velikosti vzorek. A teď to druhé, o čem jste hovořil. Mluvil jste ještě o DAS, o prohlášení o věrohodnosti je to, máte tady jaksi dva body a chtěl bych tady odpovědět vlastně na vaši otázku, nebo spíše, že máte určité obavy. Totiž smlouva žádá, aby účetní dvůr získal prohlášení o věrohodnosti, co se týče účtu, u závěrek, to znamená, že tam jsou všechno, všechno je tam správně zúčtované že tam jsou správně uvedená čísla plateb, a mu, čili jedná se o to, abychom získali opravdu věrohodnosti. My hovoříme ve, ve francouzštině věrný obraz mm, finančních operací Evropské unie. Tolik pokud jde o věrohodnost závěrek. Ale ne vždycky to takhle vypadá eh, v soukromém eh, obchodním nebo zemědělském sektoru. Proto smlouva smlouva žádá, aby účetní dvůr také ověřil nebo vyjádřil se k věrohodnosti inform, eh, operací. operací. pardon, pokud jde o legálnost, v prvním eh, bodě jde o věrohodnost u závěrek a tady je co zlepšovat a mnohé už se v posledních letech zlepšilo tady eh, už vlastně není problém, protože eh, účetní eh, aspekt závěr, které předkládá komise, jsou v pořádku. Ale druhý aspekt jsou transakce, které jsou základem těchto účtů, těchto závěrek. Za ty jsou plně legální a plně v souladu, tedy, tedy v plně v souladu s právními předpisy. Tady ne. Zejména co se týče fondu na zemědělství a soudržnosti. Čili ty závěrky na jedné straně straně jsou sice jisté a věrohodné, ale na druhé straně ne. Proto je třeba ještě ledacos udělat, aby všechno bylo opravdu v souladu s právními předpisy, co se týče transakcí, které jsou podkladem těchto závěrek. Nevím, jestli jsem vám přesně odpověděl. Rád bych se eh, vyjádřil k tomu, co vy jste říkal o certifikačních orgánech. Já bych eh, tady vyšel s toho, co se týče eh, společného řízení, společné zemědělské politiky. A teď se to má jaksi eh, rozdělit. To znamená, že komise má určité závazky, komise má určité členské státy, ale závě- čili své povinnosti musí splnit členské státy, konečnou odpovědnost má komise. Hovoříme-li o certifikačních orgánech. Uh, a že by měly eventuálně podléhat Evropské komisi. Kdyby tomu tak bylo, pak si myslím, by to v posledu oslabilo nástroj, který je pro členské státy velice důležitý, aby mohli právě takovéto řízení zajistit. Co se týče nezávislosti certifikačních orgánů, možná, že by mohla být posílena a to i když spadají do členských orgánů. Přece bývá to tak, že stát má ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství a ministerstvo ministerstvo financí odpovídá, eh, eh, eh, tedy kontroluje i ministerstvo zemědělství. A co se týká účetního dvoru, ten také kontroluje činnost vlády. Proto si myslím, že při reformě společné zemědělské politiky bychom mohli právě se zaměřit na pojetí nezávislosti, tak, aby se zajistilo, že certifikační orgány by skutečně nebyly pokud možno spojené nějakým způsobem s platebními orgány ani s těmi orgánami, které spravují tyto platby. Myslím si, že otázka rozděleného řízení je velice klíčová pro členské státy a můžeme eventuálně apelovat na členské státy, aby zajistili úplně výraznou nezávislost těchto orgánů. Paní kolegyně Gress. my bychom byli eh, s Evropou už eh, dále kdyby to bylo trošku jinak. A to je taková bojová otázka, naprosto zásadní otázka, komu vlastně můžeme vůbec věřit. To je samozřejmě od našeho výboru složitá otázka a věřím, že existují členské státy, které to berou dost přesně a jiné, které zase jak si to přesně ne, neberou a tyto uh, státy, které to uh, přesně neberou, prostě ty, těm se věnujeme a to je také naše úloha. Když, pane komisaři, eh, vlastně máte své spolupracovníky a tak vlastně vám určitě dali eh, na papírku napsáno, co máte eh, říkat, když dostanete od, vlastně nějaký závěrečný postup nebo nějakou uzávěrku, jak si prostě od dvoru, dvora. Ale Jestli to tak je, tak eh, by mě zajímal váš názor, co vlastně podle vás my jako parlament s tím máme dělat. Já jsem eh, zpravodajkou a mám veliký eh, zájem na této otázce a mám ještě další otázky. Chci velice uznat vaší práci, kterou jste doposud odvedl, i co se týče vašich spolupracovníků vy velice důsledně eh, dozorujete eh, respektování pravidel a eh, včera jsme měli také dobré výsledky, ale viděli jsme, že nebyly peníze vydány. Vy máte dobré výsledky a peníze byly vydány a ve 49% vlastně se vám podařilo zpětně vymoci částky, což není tak špatné, takže mě nevadí, jestli ta chybovost je 1,2 nebo 1,1% přece jenom to vypadá, že jsme na dobré cestě a já vás chci výslovně požádat, abyste, co se týče těch problémových oblastí Rumunsko, Bulharsko a kandidátské země, abyste tam eh, se na to velice soustředil, protože myslím, že i z naší strany eh, vlastně ta debata také půjde v budoucnosti Eh, my máme země, které si vedou lépe, které si vedou eh, hůře a ty, které si nevedou eh, dobře, ty musíme držet pod tlakem, aby ta chybovost nebyla tak velká. A chci vám také výslovně poděkovat, protože budete odcházet do důchodu a víme, že vám za lecos vděčíme. A měla bych i další otázky mimo tedy postupu té účetní uzávěrky a co se, to, se, to se týká tedy eh, zveřejnění eh, konco, koncových příjemců, to v Německu bylo naší vnitrostátní právní úpravou eh, znemožněno. Co uděláte, jak s Německem naložíte? A další otázka. Země, které před, mají chybovost 0,3 nebo 0,5 Německo, Francie. Já vám chci říct, co to pro Německo znamená v Německu se eh, vlastně místně zoufale hledají chyby eh, a eh, hodně se analyzuje, co vlastně evropská zemědělská politika přináší. Já vím, že pro vás ty chyby zase nejsou takovým překvapením. V Barensku, Wittenbersku jsou oblasti, které jsou velice malé, protože Eh, protože tam statky byly děleny mezi všechny děti, tam nedědil statek jenom ten nejstarší syn, ale vždycky eh, všechny děti, takže se ty statky dělily na opravdu malé, eh, malé, jaksi prostě ehm, celky a ta země, ta, ta půda je tedy roztříštěná. A teď, když přijde tedy doba kontroly a tak vlastně eh, bez ohledu na to, kdo je oficiální vlastník, tak eh, se řeší otázka, kdo vlastně eh, dostane peníze na obdělávání té půdy, protože na tom především záleží. Protože i ten, který obdělává půdu souseda, tak vlastně dostane právo na ty peníze. A my potom, když se ty peníze rozdělují, tak musíme toto velice právně řešit a znamená to, že každý rok opakovaně se eh, ty pozemky eh, a ty parcely eh, zemědělské měří a trvá to 39 dní a to je obrovská byrokratická zátěž. Zabírá to prostě velmi dlouhou dobu. Proto chci navrhnout, jestli pro takovéto jednotlivé případy by se nemohla na komisi zřídit nějaká, nějaký takový helpdesk, tak, aby v tom členském státě, třeba v Berlíně, tam si u nás s tím neumějí porudit, protože ti, kteří eh, ta pravidla stanoví a ti, kteří je potom musí v terénu provádět, by se měli aspoň jednou v životě setkat, aby si vzájemně pověděli o svých zkušenostech. Takže eh, bych ráda, aby se komise snažila řešit i takovéto jednotlivé zvláštní případy. A další věc, eh, co se týče nové období společné zemědělské politiky by se mi zamlouvalo, kdyby ta kontrolovatelnost se do té reformy také zapracovala, abychom mohli doufat, že ty otázky, pro něž jste eh, předložil nové reformní návrhy, také eh, sehrály odpovídající úlohu. Děkuji. Euh, euh, Takže k té zprávě účetního dvora o účetnictví a uzavírání projektů. Tady je celá řada věcí, kde komise nesouhlasí s účetním dvorem. V posledních letech se v oblasti chybovosti projevuje tendence ve vztahu ke konečným příjemcům, kdy se provádí celá řada kontrol, Komise provádí řadu kontrol. A každoroční rozhodnutí uzavřít účetnictví se přijímá v dubnu za předchozí finanční rok. A jednoznačně se tam uvádí částka výdajů za příslušný rok. A z tohoto uzavření je možné vynechat to, co je v jiném účetním systému. Zdá se mi tedy, že tento systém je zcela v souladu s finančním eh, nařízením, na jeho základě komise jedná. A teď, eh, co se týče eh, korekty, které tady účetní dvůr který tady pardon, je kritizován. Je to jenom jedna možná korektura. Pokud je to jenom možné, tyto opravy se eh, vy vypočítávají na základě eh, nesprávně vyplacených eh, plateb. Ale pokud jsou tam jiné nesrovnalosti, pak nemůžeme úplně přesně říci, jaké prostředky někdy dostal ten, který konkrétní příjemce neoprávněně, protože někdy se jedná přímo o miliony těchto beneficientů. Čili my můžeme jenom to Um, korigovat na větší úrovni, na vyšší úrovni. To znamená, na jedné straně um, sice ochraňujeme rozpočet Evropské unie a na druhé straně zase vedeme členské státy k tomu, aby podnikali příslušná opatření. Čili tyto korektury ovšem nejsou jediným způsobem náprav, jinými slovy. Rovněž bych rád říci, že eh, takovéto korektury záleží samozřejmě na kontrolách, které provádějí členské státy a také na základě toho, jaké vzorky se dělají. Máme některé členské státy, eh, které se zahrnuly do tohoto procesu a vidíme, že, že pokud tedy členský stát může to zdůvodnit eh, větším vzorkem, když může říci, že takováto oprava třeba není oprávněná, protože se to můžou dokázat, že udělali opravdu kontrolu na základě reprezentativního vzorku. Tehdy bereme v úvahu to, co nám předkládají členské státy a v tom případě znovu tuto korekturu, toto opravu revidujeme. Ale na druhé straně samozřejmě musíme chránit v první řadě zájmy, finanční zájmy Evropské unie. A teď pokud jde o zveřejnění seznamu příjemců. Dovolte mi říci, že situace Bulharska a Rumunska, v tom, co se týče tohoto systému, je taková, takováto. Rok 2007 byl první, kdy tyto členské státy eh, z toho těšily. Když se podíváme na léta 2007, 8 a 9, pak vidíme, že postupně klesá chybovost. Počet chyb, na které se přišlo při terénních inspekcích. I když pořád procento chybovosti je poměrně vysoké, myslím, že přece jenom chybovost do značné míry klesá a to už samo o sobě představuje nápravu situace. Teď se velice přesně realizují eh, akční plány a díky tomu můžeme s jistotou očekávat další pokles chybovosti. Jak už jsem řekl, máme určité prostředky, které nám umožňují ochraňovat eh, eh, celkový rozpočet, všeobecný rozpočet Evropské unie díky právě opravám, které sem zavádíme. Co se týče zveřejnění seznamu beneficientů a vůbec transparentnosti, účetní dvůr rozhodně není proti této zásadě eh, transparentnosti, ale jedná se o to, jak chceme ochraňovat soukromé zájmy fyzických osob. Eh, já eh, jsem pro zásadu transparentnosti, rozhodně ji chci udržet, a mým cílem je provést přehled, takovou revizi předpisů, které stanoví podmínky, které členské státy a beneficienty musí splnit, tak, aby se právě zajistila transparentnost. Chceme co nejlépe vysvětlit fyzickým osobám, jaké prvky informací musí být jimi zveřejněny nebo podány v zájmu transparentnosti. Jedná se přece o e, veřejné prostředky, které e, plynou ke soukromým benef- příjemcům. A proces transparentnosti tudíž eh, musí brát v úvahu i zájmy soukromých osob. Proto musíme lépe definovat zásady transparentnosti. Už jsme apelovali na členské státy, aby až do dalšího zveřejnění, k němuž dojde v v, na jaře, aby členské státy oddělily od sebe eh, databáze souk, soukromých, fyzických a právnických osob, abychom mohli už zveřejnit ten seznam, co se týče právnických osob. A teď čekáme ještě na to, až bude úplně specificovaná definice fyzických osob. Teď, co se týče terénních inspekcí u těch členských státech, kde těch problémů je méně. Co máme v úmyslu udělat? Pokud zjistíme, že ně země, který členský stát má hodně nízkou chybovost, a to soustavně, pak, aby se snížily administrativní náklady, chceme těmto členským státům umožnit, aby zmenšili ten kontrolní vzorek. Zatím je to minimálně 5 protože problémy, které se zjišťují v terénu, u nich jsou menší, což samozřejmě neznamená, že nebudeme provádět dozor nad tímto systémem. A pokud zjistíme, že tam zase stoupá chybovost, pak zcela určitě se znovu vrátíme k prvnímu doporučenému vzorku, tedy velikosti vzorku. Ale jestliže nemáme ani 2% chybovosti v porovnání s jinými členskými státy, které mají třeba 5%, pak si myslíme, že evidentně u nich systém dobře funguje a není důvod, aby tady byl tak složitý administrativní systém, jako dejme tomu v Řecku nebo v Rumunsku. Takže tohle si myslím se dá vysvětlit. A teď se se týče konkrétních situací, k nímž může konkrétně na místech docházet, a už jste o tom tady hovořili, pak si myslím, myslím, že výměna nejlepších praktických zkušeností mezi platebními agenturami by hodně eh, vyřešil. Pro v komise to by moc nepomohlo, protože často se jedná o čistě problémy už konkrétně na místě a je těžko řešit ústředním or, um, orgánu v Bruselu řešit takovéto velmi praktické problémy. Proto si myslím, že nejlepší ze všeho je cesta výměny zkušeností zkušeností o nejlepších praktických postupech. Takovéto setkání se konají mezi členskými státy dvakrát do roka a myslím si, že to může opravdu řešit konkrétní problémy, že tam by mohly být eh, kladeny konkrétní otázky, co se týče třeba výkladem nebo pochybnosti výkladu předpisů. K tomu se může vyjádřit komise, ale co jsou, eh, pokud jde aplikace konkrétních zásad eh, už v teréně, pak možná tady mohou poradit zase členské státy jiným, pokud ty první mají větší zkušenosti s tím. To myslím by dalo víc než nějaký helpdesk komise. Děkuji. Pane předsedo, moje otázka se navazuje na argumentaci našeho zpravodaje ze včerejška který upozornil na to, že vůči těm státům, o nichž víme, že se dlouhodobě prohřešují proti eh, pravidlům stanoveným komisí, abychom eh, tedy proti těmto eh, státům odpovídajícím způsobem zasáhli. Já vám, pane komisaři, chci poblahopřát Eh, protože jste nám oznámil velice pěknou chybovost, nízkou. Já už jsem vám to i osobně předem řekl, podobně jako kolegyni Gresle, i mně jde o to, eh, aby bylo, eh, aby že vlastně co se týče tedy té chybovosti pod hodnotou dvě a nad ní, nebude docházet k žádným dramatickým vývojům. A I dnes eh, ráno tady nebo dopoledne tady padlo, že na jedné straně máme státy, eh, kterým bychom mohli velice pomoci tím zjednodušením, protože eh, by mohli se trošku uvolnit a tak zoufale nehledat chyby všude. A na druhou stranu existují státy, které, eh, když bychom je hodnotili individuálně, tak se dostanou opravdu hluboce do červených eh, vlastně čísel, co se týče eh, té vysoké chybovosti. Komise ale odpověděla také příliš trošku uvolněně na tento podnět stylem ano, ano, to víme, my na tom budeme pracovat, ale to nestačí, když uvažujeme o Eh, absolutoriu eh, my eh, se na to při těch třech státech opravdu velice přesně zaměříme. Takže v návaznosti na tuto otázku bych vás rád poprosil, abyste se zaměřil na to, jaké konkrétní iniciativy komise učiní v Rumunsku, Bulharsku a Řecku, aby se snížila komis, chybovost. A druhá otázka, bylo by možné, a to je otázka i na účetní dvůr, jestli by bylo možné v budoucnu v rámci tedy udělování absolutoria nebo výročních zpráv, jestli bychom eh, dostali vlastně roz, podrobné rozklíčování té chybovosti dosahované jednotlivými členský stá, členskými státy. Bon, sur les États membres euh, problème. Je l'ai déjà dit. Co se týče členských států, které mají problémy, už jsem řekl, že to jsou případy, kterým se velice podrobně věnujeme. A co se týče eh, současně platného finančního nařízení, to obsahuje naprosto jasná kritéria, která jdou až k zastavení platby. A já nebudu váhat s, tedy s pozastavením platby, a když bude nic jiného pro Rumunsko a Bulharsko. Před eh, několika týdny už jsem zaslal dopisy příslušným ministrům, uvědomil jsem je o tomto riziku a oni mají akční plány, které eh, se mají spustit od eh, příštího roku, aby se zlepšily jejich databáze. Chci opakovat. Na jedné straně je tady systémové riziko, jestli tedy správně funguje sám systém, eh, to se týká řady parcel, a potom způsob provádění kontrol na místě, a to jde spíše o vyškolení eh, zaměstnanců a dostatečného počtu zeměděl, zemědělců, ale ta databáze sama se musí zlepšit. Eh, v dalších zemích jsou třeba problémy se systémem identifikace zemědělských parcel a to je předmětem reorganizace na základě obrázků parcel pořízených. A nyní je potřeba ty obrázky tedy eh, dát do databáze tak, aby do příštího platebního období by mohly platební orgány tyto informace využít, využívat. Takže je tady jasný postup s jasně stanovanými lhůtami pro tyto země, co mají udělat a co my budeme uh, kontrolovat. Takže já nebudu váhat eh, přistoupit k tomu poslednímu kroku a zastavit platby, ale od minulého jara eh, jsme byli svědky jistých zlepšení eh, a ta hrozba pozastavení plateb skutečně zafungovala ale my provádíme i finanční opravy. Eh, máme tady pouze 10%, protože to eh, vlastně eh, neprobíhalo dobře, ale rozhodně hájíme pomocí těchto korekcí evropský rozpočet za rok 2008 na základě tedy těch údajů o finančních opravách. Takže my se tomu velice pečlivě věnujeme a my se snažíme odstranit tu hrozbu, protože ten systém, tak jak byl kontrolován, byl kontrolován na místě a nyní máme spolehlivý systém údajů eh, o zemědělských pozemcích, o těch eh, parcelách. Když zjistíme, že je tam vysoká chybovost, tak zase změníme postupy, protože e, ty chyby mohou e, vlastně e, vyplývat s, chybným, s chybnou identifikací těch zemědělských pozemků ze strany zemědělců na těch mapách. Ale pak je jiná otázka vlastně, co se na tom pozemku pěstuje a také se zemědělcům poskytují technické konzultace, to se snažíme zlepšit. Vysvětlujeme členským státům, že mají zemědělcům pomáhat při identifikaci zemědělských pozemků. Protože pak je možné zlepšit i kontrolní systém, ale a to se potom také každý rok v návaznosti na finanční opravy mění. A, a některé členské státy v tomto směru zvláště sledujeme. Za poslední roky jsme, a, jsme viděli problémy, a ty státy ale si eh, vypracovali akční plány a my už jsme jasně řekli, že když nedojde ke zlepšení, ale naopak ke zhoršení, tak i tam jsme pohrozili, že zastavíme platby. Děkuji, pane předsedo. Pokud o vaši první otázku, pane Kajere, zveřejňování chybovosti za každý členský stát, na to se dá jednoduše odpovědět ne. Nemůžeme zveřejňovat chybovost za každý členský stát. Z důvodu, které už jsem vysvětlil, když jsem odpovídal panu Odisovi. Vzorky se odebírají na úrovni 27 členských států. Ne podle jednotlivých států. Takže ta chybovost se vztahuje na celou Evropskou unii. A každý rok v tom vzorku chybí několik členských států. A nejsou tam čistě proto, že se jedná o náhodné vzorky. Na základě veškerých plateb, které se provádí ve všech 27 členských státech. Takže se nevybírají jednotlivě. Jinými slovy, není možné zveřejňovat chybovost za každý členský stát zvlášť. a nechce to po nás ani smlouva. Podle smlouvy se máme vyjádřit k rozpočtu jako takovému, jako celku. Ve vysoce rizikových zemích audit posilujeme, věnujeme se tomu dál, díváme se, co se stalo poté, co jsme dospěli k našim počátečním zjištěním. Takže letos jsme se vrátili k Bulharsku, a proto vám mohu dát informace, které jsem vám už dal o tom, jak to v Bulharsku bylo. Nezjistili jsme, že tam byla chyba, ale zjistili jsme, že letos samotné bulharské orgány pozastavily platby. Takže oni sami měli podezření, že došlo k chybám. A my se proto pokoušíme posílit audit systému. V zemích, kde je riziko chybovosti vyšší než v jiných. A to potom vede k tomu, jak vylepšit systémy v těchto zemích. A když dovolíte, pane předsedo, k tomu, co říkala paní Gresle, o platbách a clearingu, na tom pracujeme a brzy tomuto výboru předložíme zprávy. Tady nebudu zacházet do podrobností. Já myslím, že budeme mít ještě spoustu příležitostí vrátit se k tomu. Pane předsedo, já mohu souhlasit s tím, co říkal pan spoluspravodaj, pan Kreten. pokud jde o základní princip prvního pilíře. Já bych řekl, že potřebujeme hodně vylepšit systém, než budeme moct říct, že se nám vylepší testování nebo prověřování transakcí. My jsme zdůraznili slabiny v systému, které by se daly vyřešit. Pokud je třeba o klasifikační systém půdy, nespůsobilá plocha nebyla vždy vyloučena. A pokud jde o kontroly na místě, zjistili jsme, že dochází k nesprávnému uplatňování tolerancí a k nesprávným kontrolám a nedostatečnému pokrytí. A kontrola podmíněnosti také ukázala, že členské státy nevždy stanovily, co je potřeba, co je nutné, aby bylo možné udržet půdu v dobrém stavu z hlediska zemědělského a z hlediska životního prostředí. Také už bylo řečeno, že došlo k platbě, která se netýkala zemědělské činnosti, nebyly tam žádné podklady. já bych řekl, že je to jednoznačný případ. A my jsme nedávno před 14 dny provedli následný audit a zjistili jsme, že v roce 2010 orgány přistoupily nebo přijali pouze 300 z 500 hektarů a za rok 2009 nevyplatili vůbec nic. Takže v roce 2009 a 10 se nevyplatilo všechno. Takže já si myslím, že to jsou další podrobnosti, které můžeme doplnit do naší zprávy, když to bude nutné. A my doporučujeme, že bychom měli upřesnit a uplatňovat další pravidla aby nedocházelo k platbám příjemcům, kteří opravdu nevyužívali půdu k zemědělským účelům. A také jsme doporučili, že komise by měla na evropské úrovni stanovit minimální požadavky na pastviny. A jak jsme slyšeli, komise se podle toho zařídila. v rámci reformy společné zemědělské politiky. Já myslím, že jsme dosáhli dobrého pokroku. Já bych se ještě rád vrátil k té otázce odebírání vzorků za jednotlivé členské státy a chybovosti za jednotlivé členské státy. Tyto informace jsou ve výroční zprávě komise. Tuto zprávu podepisuje generální ředitel a vychází ze zpráv, které my jsme dostali z členských států. Komise má v úmyslu žádat, aby členské státy a certifikační orgány certifikovaly věrohodnost statistik na základě reprezentativních vzorků za každý členský stát a také na, na každé opatření. A na základě těchto reprezentativních vzorků se budou využívat a zveřejňovat informace od platebních orgánů. A my proto doufáme, že budeme mít reprezentativní a spolehlivé informace, které budeme moct zveřejňovat za každý členský stát. Nejde tedy jenom o analýzu komise nebo parlamentu, jde také o analýzu účetního dvora a informace z členských států. Já se nechci příliš zaměřovat na jednotlivé případy, protože pan Kleta už vyzdvihl případ Bulharska a stažení plateb u jednoho konkrétního případu, chtěl bych říct, že byli trošku zmatení ze stanoviska účetního dvora. Provádějí se kontroly na místě, dotýká se to národní orgánů a ty se podle toho musí chovat. Já si myslím, že audity v členských státech musí zohlednit audity mých útvarů, musí uplatňovat nařízení, musí zpracovávat údaje, které jsou srozumitelné a spolehlivé. Já myslím, že pokud budeme mít trojstranná jednání, nebo kdybychom byli bývali, měli trojstranná jednání, dosáhli bychom většího pokroku. Já myslím, že z hlediska strukturálních fondů probíhají schůzky, kde se sejdou za stolem všechny tři instituce současně a snaží se některé tyto věci ujasnit. My jsme vždy byli připraveni poskytnout vysvětlení, pokud je to možné. A když vzniknou problémy, samozřejmě uznáme a snažíme se najít způsob, jak je vyřešit. A snažíme se také zohlednit všechny připomínky a všechna doporučení účetního dvora. Rozhodně může spoléhat na to, že budeme otevření, upřímní a opravdu se budeme snažit spolupracovat a uplatňovat nařízení. Ale my implementujeme to, co vyjádřila, vyjádřil zákonodárce. Eh, velice stručná věc, která se týká zjednodušení společné zemědělské politiky. Parlament před několika měsíci schválil zprávu pana Čvrta, kde se hovořilo o zjednodušení společné zemědělské politiky a tam byla otázka týkající se plateb Eh, neoprávněných plateb. Parlament se vyjádřil v tom smyslu, že by neměla být taková situace, že někdo by byl nucen vrátit platbu za situace, kdy se stalo něco neoprávněného, ale jak si způsobilo to něco, za co nemohl. Například mladí farmáři nebyli schopni z důvodu životní situace eh, něco nesplnit, si osudové situace. Ta stává se k tomu v Polsce a potom z Polsku. A pak jsou nuceni vrátit plate, protože například eh, nesplnili, eh, nebyli schopni splnit podmínku získat příslušné vzdělání za příslušnou dobu. A chtěl jsem ještě od vás slyšet tak, názor na tuto věc, na kterou se ptají moji voliči. Dejme tomu, je, jsou manželé, oba jsou zemědělci, ale každý má své vlastní hospodářství, vlastní a v, a v, Polsku se pak stává, že tito malč, manželé jsou nuceni slučovat svá hospodářství, aby z toho byla jedna platba. Je to opravdu nezbytné v pří, takovémto případě, nebo co si vůbec komise myslí? Mohou eh, manželé mít eh, Ehm, mohou každý zvlášť získávat platby, anebo je to v pořádku, když je nutí k tomu, aby dostávali společnou platbu? To je možná velice konkrétní otázka. Já nevím, jestli budete schopen na to odpovědět hned teď, ale je to poměrně závažný problém a moji voliči se na mě právě v této věci často obracejí. Děkuji. Uh, Děkuji. Pokud je o zjednodušení, jsem rád, že se na to ptáte. Protože je zajímavé, že vy jste i ve výboru pro zemědělství, takže se na to díváte i trošku jinak. Já chci najít zlatou střední cestu, já chci zjednodušení, chci systém, se kterým bude spokojený výbor pro zemědělství a který pomůže zemědělcům. Není to jenom otázka příjemců, je to také otázka daňových poplatníků. A jde o to, abychom měli dobrý systém který bude snadno použitelný pro uživatele a také pro účely auditu. A to už jsem také říkal ve výboru pro zemědělce. Zjednodušené postupy, které uplatňuje komise, jsou jedna věc, ale zjednodušené postupy, které se uplatňují přímo na místě v členských státech, to je něco jiného. A věci se v jednotlivých členských státech mohou velmi lišit, protože národní administrativní orgány si ta ustanovení vykládají každý jinak – a je to složitá oblast, kde každý má určitou odpovědnost. Pokud je o zpětné získávání prostředků, pokud je vina na straně příjemce, pak se o to členský stát postará. Ale pokud nesprávně funguje systém členského státu, potřebujeme nějaký opravný mechanismus a my ho máme. A uplatňuje se. Na členský stát se uvalí sankce, členský stát musí platit. Nicméně členský stát nese odpovědnost za zpětné získání platby od příjemce a pokud to neudělá, musí se to zaplatit z národního rozpočtu. Nemáme žádnou legislativu, která upravuje fůze. A slučování nějakých jednotlivých parcel. Je možné, že v Polsku je povoleno udělovat dotace rodinným farmám, ale to upravuje pouze vnitrostátní legislativa. V Evropské unii žádná taková pravidla nemáme. Děkuji. Pane Chacimarka, si velice stručně na závěr. Uh, pane komisaři, nemohu se zbavit dojmu, že skutečně se vyznáte ve svém oboru, ani vaši předchůdci nebyli tak dobří, musím to takto eh, říci, eh, říkám to s radostí, ale je to tak, když člověk té látce rozumí a je v ní opravdu dobrý, tak je možné jej také vyzvat, aby přikročil k reformám a my vám důvěřujeme dost. Viděl jsem, že eh, někteří kolegové i bez ohledu na tedy svou, svou frakci si vás váží a um, oceňují váš přístup. Je to obrovské téma. Důležitý úkol je Eh, zjednodušení eh, účetní dvůr. I vy, pane komisaři, eh, jste řekl, že tedy prostě ustavíte expertní skupinu, to je velice dobré a vy i účetní dvůr jste přišli s konkrétními návrhy k podmíněnosti, kondicionalitě a myslím, že byste z toho mohli udělat i akční plán a těšíme se na něj do příštího jara, co se týče jasné definice. Hovořili jsme o konkrétních případech a jsem optimistický. Vy jste se vyjadřoval eh, ke eh, komplexním eh, tedy trestům, hrozbám, požadavkům. Je to složité, vy jste řekl, že pomocí pravidla 50-50, tedy Eh, zpětného vymáhání eh, prostředků, že se tedy situace zlepšila, ale jenom o polovinu, to znamená 50 eh, dostaneme na zpátek a zbytek těch peněz dostane u těch, kteří je přijali neoprávněně. Na to prostě, na tom prostě musíme pracovat dál. Hrozby samotné nestačí, musíme vymyslet nějaký silný nástroj a také jej používat, jako třeba je to přerušení a pozastavení plateb. A Teď se dostávám ještě eh, k poznámce kolega Odí, který řekl, že eh, nevěří na eh, tu vnitrostátní, tedy správní deklaraci. Já si vzpomínám na kolegu tady Pina, tehdy to bylo v roce 2004 poprvé, tedy tento požadavek byl vysloven ve druhé rezoluci parlamentu co se týče absolutoria a my se toho nevzdá, vám Já i přítel eh, Odí eh, na rozdíl od přítele Odí se, se domnívám, že musíme zapojit i tedy pomoc ze strany eh, členských států. Ale to samozřejmě nezbavuje ministry financí povinnost převzít odpovědnost za to, co dělají. Já jsem si dovolil a doufám, že se to také zrealizuje přes, předsed, přes předsedu parlamentu napsat Eh, předsedovi radu, abychom mohli jako eh, tento výbor eh, promluvit i na ECOFINu. A to bude něco nového, protože pak tam řekneme, vážení ministři financí, vy se staráte o euro a další otázky, ale bylo by velice dobré, abyste se také začali starat o zprávu těch prostředků, které dostáváte, abyste zajistili, že ty státy, které nám dělají problém s eurem, jako je třeba euro, abyste, Řecko, abyste je Eh, tedy dovedly k větší za, eh, eh, kázni, protože větší část těch peněz šly z vašich pokladen a když teď tím trpí euro, tak je potřeba to dát do pořádku. Musí se to stát tématem pro ECOFIN a my budeme vyvíjet tento tlak, aby to bylo jasné. Já mohu jenom říci, že tedy ta deklarace o zprávě e, těch prostředků je důležitý nástroj a nechceme ho dát z ruky. Děkuji vám ještě jednou za e, tedy vaše vystoupení zde. E, myslím, že péče o zemědělství je nezbytná, musíme dál pokračovat, protože je poznat. Děkuji. Děkuji také panu komisaři Čolosovi. Siamo avanti. Děkujeme mu, protože tady zůstalo mnohem dále, než jsme měli v úmyslu a pro všechny to bylo velmi prospěšné. A nyní přejdeme na bod číslo 8, což je zvláštní zpráva o provádění přístupu LEADER pro rozvoj venkova. A já nejprve předám slovo panu Vónovi, což je náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, já jsem jenom na chvíli udělal pauzu. Può cominciare, Můžete začít, kolego. Když nezačnete, tak oni neodejdou, tak prostě začněte. Dobře, pane předsedo, děkuji. Nejprve bych rád poděkoval účetnímu dvoru za jeho zprávu. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat účetnímu dvoru za zprávu. A to především panu Lazaru, který byl příslušným členem účetního dvora, který má na starosti tuto konkrétní zprávu. A na úvod bych chtěl říct, že jsem velkým zastáncem iniciativ ze zhora dol, pardon, ze spodu do, nahoru, jako je iniciativa Lídro, o které mluvíme nyní. Já myslím, že přístup ze zdola nahoru je jediná možnost, jak zajistit, že místní společenství budou mít určitý podíl na všech projektech a projekty budou udržitelné z dlouhodobého hlediska. I když uznávám, jak říká účetní dvůr, že není vždy snadné poměřovat přidanou hodnotu takovýchto iniciativ. Dnes bych se chtěl zaměřit na doporučení, která by měla být ve zprávě o udělení absolutoria. Za prvé, chápu, že je tady jistá frustrace z hlediska pokroku v přístupu lídr od poslední zprávy z roku 2000. A možná, že tím se vysvětluje také kritická zpráva účetního dvora, kterou teď máme před sebou. A proto mohu přistoupit na doporučení 3, 4, 5 a 6 celkem plné míře. A pokud je o doporučení 1 a 2, tam se nejsem úplně jistý. U prvního doporučení mohu souhlasit s celou řadou věcí, které účetní dvůr uvádí. Například pokud je projekt hotový, dokončený, už by se z iniciativy lídr neměly přidělovat žádné prostředky, ale myslím si, že by tady měla být jistá flexibilita. Například pokud projekt, který byl zahájen, chce rozšířit počet příjemců anebo geografickou oblast, kterou pokrývá, mělo by mít možné, aby podal o další grant. Například ve Walesu jsme narazili na řadu projektů, které se chtěly rozšířit a proto chtěli požádat další prostředky. Takže jen žádáme o trošku flexibility, kterou bychom mohli do toho systému zabudovat. U toho druhého doporučení účetní dvůr uvádí, že LEG, což jsou členové místní akční skupiny, by neměly být na schůzkách nebo na zasedání, kde se přijímají rozhodnutí o projektu, na které mají nějaký podíl nebo nějaký zájem. Ale já se domnívám, že to nejsou, že jsou tady dva typy zájmů, podstatné a nepodstatné, a měli bychom se mezi nimi snažit rozlišovat. Jinak vyloučíme členy z diskuzí o projektech zcela bezdůvodně. Ale souhlasím s účetním dvorem v tom, že ve všech případech by se měla předkládat prohlášení o zájmech nebo podílech. A také souhlasím s tím, že zápis, že by se měl pořizovat zápis ze zasedání místní akční skupiny a měl by se zveřejňovat. A také musíme najít způsob, jak rozšířit členství těchto místních akčních skupin, aby byly otevřenější a inovativnější, pokud jde o sestavování přípravu projektů pro místní společenství. A na závěr bych, pane předsedo, chtěl ještě jednou poděkovat účetnímu dvoru. Vítám tuto zprávu a doporučení, která byla předložena, byla konstruktivní a vycházejí i z mých praktických zkušeností s činností místních akčních skupin z oblasti, ve které působím. A myslím si, že potřebujeme udržet rovnováhu mezi tím, že budeme mít určitou hodnotu za vynaložené prostředky, ale současně podpoříme místní inovativní projekty, které prospívají společenstvím ve venkovských oblastech. Grazie. Eh, velice děkuji a slovo má pan Lazaru za Evropský účetní dvůr. E, děkuji, pane předsedo, pane předsedo a vážení členové výboru pro rozpočtovou parlamentu Evropského, pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Zejména bych vám chtěl poděkovat za zájem o zprávu, která se týká eh, realizace a vůbec přístupu LEAD eh, v rámci venkovského rozvoje. Je mi především ale velkou ctí a potěšením, že mohu poprvé takto vystoupit před výborem pro rozpočtovou kontrolu a to tak záhy poté, kdy jsem tady byl 27. září s první prezentací a když jsem se 2. listopadu ujal úřadu. My jsme eh, Toto dělali ještě za pana Kazakiese, který byl eh, členem účetního dvora, který měl eh, na starosti tuto zprávu a proto on si zaslouží ocenění. Já bych chtěl především poděkovat panu Kagamiasovi za vynikající práci, kterou odváděl během svého Ehm, mandátu za posledních šest let byl členem účetního dvora za Kypr. Na začátku bych rád poděkoval zpravodaji panu Vonovi za velice přesnou syntézu pracovního dokumentu zprávy účetního dvora a doporučení. Rád bych také zpravodaji poděkoval za to, že jasně podporuje doporučení ohledně toho, jak lze posílit přidanou hodnotu přístupu LEAD a jak lze posílit podpořit zdravé eh, finanční řízení programu v rámci LEADER je obtížné, aby místní ační skupiny získaly takovouto eh, přidanou hodnotu při přístupu z dola nahoru, jestliže mají eh, implementovat opatření, která se eh, stanoví na celostátní úrovni. Není překvapující, že místní akční skupiny se nezaměřily úplně na cíle místní strategie, protože řídící agentury nepožadovaly, aby dokládali své výsledky výsledky v této oblasti, ale pracovní dokument nepodporuje první dva doporučení úplně. Pro účetní dvůr eh, jsou to doporučení, která jsou zaměřena na to, aby se vyloučil střed zájmu, aby se lépe zakázalo s penězi daňových poplatníků a my tomu přikládáme velkou váhu. Nejprve, co se týče střetu zájmu. Od toho, kdy bylo odmítnuto ze strany Evropského parlamentu v roce 96 udělit absolutorium, výbor pro rozpočtovou Eh, kontrolu byl vždycky v popředí boje proti střetu zájmu, což vedlo k tomu, že se sem zavedla jasná, eh, eh, jasná povinnost článku 52 finančního nařízení, aby k něčemu takovému nedocházelo. Bez ohledu na tento zákaz účetní dvůr zjistil případy poměrně rozšířené střetu zájmu. Vlastně střet zájmu konkrétně znamená riziko pro přístup lídr, kde místní aktéři se rozhodují rozhodují o financování místních projektů. Návrh ve vašem pracovním dokumentu ani neřeší tento problém, eh, ani nevyhovuje požadavkům finančního nařízení, totiž zakazovat takové akce, které by mohly vést k jakémukoliv střetu zájmu, ať už jsou to rodinné zájmy, emocionální, politické anebo finanční. Rád bych tady také zdůraznil tolik, že toto není žádná akademická otázka, protože střed zájmu může mít rozdílný dopad na efektivitu a účinnost programu LEADER. Mnohé příklady špatného finančního řízení, na které přišel eh, z účetní dvůr, se týkají projektů, které propagovali členové místních akčních skupin. Eh, v zprávě účetního dvora se jako příklad uvádí Irsko a ukazuje se, že místní skupiny mohou dodržovat eh, podmínky, aniž by to nějak omezovalo jejich činnost a cíle. Samotná komise ve své odpovědi na zprávu účetního dvora zdůraznila, zdůrazňuje nutnost vyvarovat se střetu zájmu. Komise posléze naléhavě oslovila zástupce členských států, aby věnovali této věci co největší pozornost, aby se zajistilo, že by nedošlo k žádnému střetu zájmu, protože to by mohlo zbytečně jaksi očernit, eh, být skvrnou na přístupu lídra. Proto si myslím, že je třeba zvážit toto doporučení a to je velmi důležité pro dobrou eh, finanční správu a také dobrou reputaci přístupu lídra v Evropské unii unie. Druhé doporučení, které nedostalo plnou podporu, se týká grantů na projekty, které už probíhají. Jedna z povinností účetního dvora je, abychom zjišťovali, kde je možné zlepšovat dobrou finanční správu veřejných prostředků. A to je ještě důležité v době, eh, kdy finanční situace v mnoha členských státech a pro mnohé občany je stále obtížnější. Eh, příklady, které uvádí zpráva účetního dvora, poukazují na potřebu mít jasná nedvojsmyslná ehm, pravidla, že by se granty neměly poskytovat eh, probíhajícím projektům, dokud se nerozhodne o eh, grantu v rámci LEAD. Čili nebylo by možné eh, zahájit projekt, dokud nebude, dokud nebude příslušné rozhodnutí. To by byla samozřejmě neopatrnost ze strany vedoucího projektu, leda, že by měl alternativní zdroje financování, které by mu umohly, aby i bez LEAD grantu státu mohl pokračovat, ve vě- což aniž by tedy byla jasná indikace. Jinak poskytování grantů za této situaci by nebylo přijatelné z hlediska dobrého finančního řízení. Jak říká váš zpravodaj, mělo by být možné, aby stávající projekty a místní strategie se dále rozšiřovaly prostřednictvím finančních prostředků v rámci LEADER. V tomto případě by bylo možné poskytnout grant na rozšíření projektu, ale ale zase základní podmínkou je, aby toto rozhodnutí padlo před tím, než se zahájí rozšiřování projektu. Konečně pak eh, členové výboru, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi zdůraznit, že po Problémy, které jsem tady popsal, zatím ještě nebyly vyřešeny, byť už je to deset let, kdy eh, účetní dvůr naposledy podával zprávu lídr. Proto na, za, na, za, na závěr bych chtěl zdůraznit význam velké podpory ze strany vašeho výboru, co se týče absolutoria, tak, aby bylo možné snižovat riziko střetu zájmů, protože to by poškodilo dobrou pověst Evropské unie a jedná se o to, aby lídr skutečně mohl poskytovat představovat přidanou hodnotu v zájmu místního venkovského rozvoje. Ano, velice děkuji. Eh, chce se k tomu vyjádřit komise? Chce se někdo vyjádřit za komisi? Děkuji, pane předsedo, za to, že mi dáte slovo. Nejprve chci poděkovat vám, pane Vone, pane Lazaru a všem zde za to, že jste mě vyzvali, abych eh, přednesl své stanovisko eh, k programu LEADER. Eh, děkuji účetnímu dvoru a zpravodaji za doporučení. V návaznosti na to, co jsem právě vyslechl, chci jasně říci, že metoda Leader je velice ohodnocována, protože tím se mohou vlastně místní aktéři ehm, podílet na eh, vývoji. Z hlediska politické koncepce je lídr eh, v rámci dělené zprávy prováděn ve spolupráci členskými státy a za spolupráci místní a regionální úrovni. Zvláštní znaky programu Leader jsou také podkladem jeho přidané hodnoty. Komise by si přála, aby tato přidaná hodnota byla také dobře využívána, ale je potřeba přitom respektovat principy dobré zprávy. Co se týče eh, komentářů a doporučení eh, účetního dvora, ty jsme vzali v tomto ohledu na vědomí a mohu vás ujistit, že už eh, pracujeme na tom, aby ty nezbytné změny se realizovaly v dohledné době chci také jasně říci, že program LEADER není žádný eh, sta, že není žádná statická koncepce, za posledních deset let prodělal řadu změn. Eh, nejprve šlo o iniciativu společenství, potom přišel program Leader Plus a v mezidobí se stal Leader důležitou osou naší politiky pro eh, rozvoj venkova a zemědělství. Jde tedy o živoucí projekt. Máme už 2200 místních akčních skupin eh, zapojených do tohoto programu. Komise se zásadně eh, brala za to, aby ta, to provádění eh, programu se dobře kontrolovalo a to na třech úrovních. Za prvé precizujeme úkoly a projekty, které je potřeba dodržovat. Potom eh, je tady praktická orientace národních kontaktních míst v době, kdy se eh, program konkrétně provádí a také poskytujeme doporučení v rámci našich kontrol Eh, i k uplatňování finančních eh, oprav. A ta třetí rovina to je eh, kontinuální sledování, které provádíme už dva roky v rámci Evropské sítě pro rozvoj venkova. Je, existuje podvýbor a ten vlastně vychází z práce fokusových skupin. A právě v souvislosti s těmi fokusovými skupinami vyplývá, že ten inovativní charakter projektu LEADER a jeho eh, kooperační projekty oceňujeme. Tou zprávu dostanete brzy. Teda ani ta, ani ta Němčina není nic moc. a budeme se snažit jasněji definovat eh, kompetence těch místních akčních skupin. Budeme se také snažit eh, o to jim poskytnout lepší vzdělávání, aby byly eh, efektivnější při realizaci integrovaných projektů. Nechci zacházet do podrobností a proto k obsahu už jen několik slov komise samozřejmě eh, se staví na stranu účetního dvora, co se týče jeho doporučení, ale také upozorňujeme na práci, kterou eh, prováděla komise od samého počátku v návaznosti na, schválením, eh, na schválení programu a nebo na schválení, se, ve spojitosti s schválením jejich změn. Eh, vy si můžete v, podrobně, eh, v podrobné zprávě přečíst veškeré detailní údaje. Eh, je tam řada pravidel, které je potřeba dodržovat. Týká se to i změny programů a takto pečlivě se stavíme i k poskytováním našich odpovědí na otázky 3 a 5 ze zprávy účetního dvora. A ještě jednomu bodu se chci věnovat a to je hodnocení programu Leader Plus. E, do konce e, roku předložíme zprávu ex post, který bude pracovním podkladem pro to, aby ta doprovodná e, opatření, o níž už jsem hovořil, se dostala do teránu a těmi se potom bude moci řídit i správní výbor pro eh, rozvoj eh, venkova. Takže eh, toto je tedy zcela konkrétní spolupráce s těmi správními výbory. Dámy a pánové, my jsme vyslechli názory a doporučení učedního dvora. Doporučení číslo jedna. Snažíme se dostat také naší práci do souladu s Lisabonskou smlouvou a zva, zvláště se nařízením 6098, eh, protože podpora eh, pro eh, Fond pro zemědělskou, eh, zemědělský rozvoj. Ta je poskytována a myslím, že to navazuje přímo na doporučení číslo jedna účetního dvora. Musíme se maximálně snažit, abychom zajistili dobré řízení a proto také novelizujeme nařízení a e, novelizujeme i prováděcí e, e, pravidla a to také budeme v prosinci a v lednu prezentovat řídícímu výboru. A potřebujeme alespoň minimálně účast eh, tedy 50 místních aktérů, protože eh, potřebujeme zabránit střetu zájmů. protože jinak by nebylo možné nestrané hodnocení. Proto, eh, proto zavádíme tady zásadu zásadu dvojitého, jak se je, jak, dvojitého kvóra. A ještě o dalších otázkách se hovoří v té zprávě, s těmi souhlasíme a ty se týkají toho, že místní strategie mohou mít přidanou hodnotu když jsou cíle maximálně kvantifikovatelné. A tady je potřeba ještě některé záležitosti objasnit, aby se strategie zdokonalily. Konečně se podívám ještě na doporučení zpravodaje který se snaží o maximální účast místních aktérů. To už eh, takto v nařízení stojí a my na tom pracujeme nejenom v rámci eh, našeho permanentního dialogu se sítěmi, ale počítáme s tím i pro nadcházející období. A co se týče transparentnosti, existuje manuál a tam budou veškerá vysvětlení o, ku příkladu, zveřejňova, elektronickém zveřejňování eh, zápisů ze schůzí a i další opatření, dámy a pánové. Komise se usilovně snaží eh, o nápravu minulých chyb a zlepšení eh, celkového přístupu. v rámci, eh, v rámci eh, politiky rozvoje venkova, abychom ji přizpůsobili místním potřebám. A eh, pracujeme tedy v rámci sdíleného řízení i s členskými státy. Děkuji. Előtt elismerésemet szeretném kifejezni a mai napirendünk eh, témáját képező dokumentumok elkészítőjének, eh, Derek Wong eh, képviselő úrnak. Jsem rád, že tato témata se dostala na pořad jednání. A rád bych také poděkoval účetnímu dvoru za tuto zvláštní zprávu. Vážení kolegové, já jsem profesionálním účastníkem iniciativy LEADER. Tu iniciativu vítám, vítám i uh, filozofii této koncepce a uh, vítám i výsledky této iniciativy. Přesto mám dvě poznámky. Uh, rád bych jasně řekl, že když hovoříme o obsahu a cílích, cílech programu, tak je to stejně důležité jako finanční aspekty. Často jsem překvapen, když Rada a komise uvádí, že ten program je dobrý, ale že je, jsou jenom problémy s finanční zprávou. Finanční zpráva je přece důležitým, možná nejdůležitějším eh, aspektem každého pro, eh, programu, protože když jsou v této oblasti problémy, tak ten program nemůže fungovat a v tom případě ten program není dobrý. A tyto dva aspekty nelze od sebe oddělovat. Já eh, pocházím ze země, eh, kde moc uzurpovali celá léta komunisté a ti vždycky tvrdili, že cíle jsou skvělé, že jenom eh, v praxi to trošku skřípe, ale že to brzy dají do pořádku. Později se ukázalo, že v pořádku nebyly ani cíle, ani postupy. Takže když má program nějaké problémy se správním řízením, tak je přece jasné, že sama podstata toho, problém, toho programu nefunguje dobře a v tom případě ten program jako takový je špatný, i když, jak jsem předeslal, jsem sám profesionálním členem lídru, ale v praxi jsem e, učinil řadu špat, nebo jsem schromáždil řadu špatných zkušeností s fungováním tohoto programu. E, mimo to chci říci, že samozřejmě nejsem proto, aby teď e, se ta debata Eh, uzavřela tím, že teprve po deseti letech jsme schopni rozpoznat, že zde jsou zcela zásadní problémy. Ale tak tomu je. Mnohé naše problémy eh, existovaly už před deseti lety a po deseti letech ty, pro, ty problémy pořád, eh, pořád přetrvávají kdyby eh, každý eh, odváděl svou práci tak skvěle, jak se tady snažíme si předstírat, tak by ty problémy nemohly existovat. Tyhle problémy, které byly před deseti lety, přetrvávají stále. Takže to nemůže ne, tak být, že každý pracoval uh, dokonale. Ne, že bych se tady pouštěl do hledání těch, kteří za to zodpovídají, ale to mi na té situaci přijde opravdu zvláštní. Chci podpořit návrhy Dereka a, a chci eh, k ním jenom říci několik eh, drobných poznámek. Já ví, souhlasím eh, s tím, že ti, kteří se podílejí na rozhodování, se mohou dostat naprosto jasně do střetu zájmu a že to také musí naprosto jasně říci. Pan kolega jde dokonce ještě dál než eh, účetní dvůr a já takový přístup podporuji. Co se týče eh, místních akčních skupin eh, a zveřejňování jejich rozhodnutí, tady se domnívám, že tady nejde o porušování nějaké koncepce či nějaké zásady, ale a mohu se i mílit, jde o zveřejnitelnost politiky soudržnosti jako takové. Tady se porušuje eh, tedy eh, norma zveřejňování eh, politiky a veřejnost rozhodnutí venkovských politik. to je eh, upraveno právními předpisy a tyto právní předpisy přece stanoví, kdo má za povinnost co, kdy a kde zveřejňovat. Takže eh, nemusíme vlastně se ptát, proč by takové právní předpisy měly eh, platit i v oblasti rozvoje venkova, kde se zcela zřetelně pošlapávají v oblasti rozvoje venkova přece musí platit stejná pravidla, co se týče transparentnosti e, údajů a musí být naprosto jasně zřejmé, které místní skupiny učinily která rozhodnutí, e, jaké byly výsledky jejich hlasování a e, komu z toho plyne prospěch. Co se týče těchto Eh, programu LEADER tato pravidla jako kdyby neplatila a apeluje se na názor lidí, že si to mohou rozmyslet, ale přece to musí, být, musí platit jako eh, pravidlo. V každé fázi rozhodování je potřeba veškeré rozhodování také odpovídajícím způsobem dokladovat a dokumentovat. A teď se dostávám k prvnímu doporučení účetního dvora, Já souhlasím se zpravodajem, že by bylo příliš eh, úzkoprsé a příliš zaslepené, kdybychom eh, toto pravidlo v této formě eh, prováděli a nebrali přitom v úvahu vůbec probíhající programy a probíhající reformy. Právě eh, místní zájmy a místní specifické situace, eh, na které nás upozornil zpravodaj, způsobují, že když už jsme učinili rozhodnutí, že se nebudeme ohlížet po jiných zdrojích a že právě ty místní aspekty mohou sloužit jako obohacení a mohou přispět k obohacení toho programu. Existuje řada eh, příkladů chybné interpretace těchto případů. V zásadě tedy mám na mysli to, že ta čtyři doporučení účetního dvora chci podpořit a co se týče střetu zájmu, měli bychom postupovat ještě přísněji, než jak to navrhuje účetní dvůr a co se týče probíhajících programů, tady bychom měli eh, aplikovat zásadu flexibility, tak jak to eh, navrhuje Derek a měli bychom také používat všechna pravidla, která se běžně používají v rámci politiky soudržnosti, protože ta platí i v oblasti regionální, eh, eh regionální rozvoje. Kolega Mulder. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem si s velkým zájmem poslechl tuto diskuzi a já jsem vždycky považoval program Líbr za velmi populární. A trošku mě překvapilo, že jsem slyšel, že při přípravě projektu několikrát došlo ke konfliktu zájmu a že komise uvádí, že má pořád ještě čas napravit všechny chyby pro nadcházející období. Ale zajímalo by mě, jak to udělá. A pak moje druhá otázka. Program Leader je oblíbený, ale pokud je o celkový rozpočet, týká se relativně malých částek. Jaké jsou náklady na zprávu tohoto projektu? na veškerou tu přípravu. Jaká část celkového projektu jde na zprávu a kolik dostávají skuteční příjemci? Kolegyně Češková. Předsedo, vážení kolegové a kolegyně, je možná uh, trošku opožděná kritika v současné chvíli, kdy eh, je vidět, že eh, tento projekt probíhá již desetiletí a nyní se nám na stůl dostávají teprve určitá doporučení, se kterými lze samozřejmě naprosto souhlasit, ale přesto se prostě nemůžu zdržet té kritiky, nebo aspoň uh, velmi stručně. Uh, z mojí zkušenosti z České republiky vím, jaká obrovská administrativní zátěž existuje pro příjemce finančních prostředků z Evropské unie ze všech možných ostatních programů, ze všech možných ostatních iniciativ a fondů. Proto mě teď eh, naprosto překvapila, překvapila tato zpráva, protože eh, pokud bych to hodně zjednodušila, tak eh, v tomto případě finanční prostředky eh, přišly, mohly přijít do rukou určitým skupinám lidí, kteří nemuseli pořizovat zápisy ze svých jednání, eh, kteří si tyto finanční prostředky mohli fakticky rozdělit mezi sebe nemuseli dokládat svůj střed zájmů a nemuseli vlastně informace o posuzování a výběru jednotlivých projektů ani nikde eh, zveřejňovat. Čili tady se nes, jednak eh, vůbec eh, neuplatňovala ta metoda střetu zájmů, což je věc číslo jedna, a zároveň se zde vůbec neuplatňovala, neuplatňoval požadek transparentnosti Přitom je to jedno z klíčových slov, které se tady i na výboru neustále opakuje a je to základní požadavek týkající se vlastně průběhu výběrových řízení, eh, přidělování finančních prostředků z, evropský, z eh, evropských zdrojů a tak dál. Takže já musím pouze vyjádřit své překvapení, že stále ještě v tom našem budžetu, v tom našem rozpočtu existují zřejmě takováto bolavá, citlivá místa, kde e, nemusela být to sud uplatňována žádná z těchto pravidel, zatímco v některých nebo ve většině jiných jsou požadavky leckdy pro e, cílové příjemce administrativně velmi obtížně splnitelné a velmi náročné. Nicméně e, jsem ráda, že samozřejmě i takovéto oblasti se sem na výbor dostanou a asi je potřeba maximálně tato doporučení podpořit. Ovšem s konstatováním, že e, pravděpodobně tyto kontrol doporučení měly přijít o něco dříve. Děkuji za pozornost. Grazie. Kolega Gressler. Also, der Bericht ist schon sehr ta zpráva je velice zajímavá, děkuji účetnímu dvoru. Já mohu jenom říci, že ten eh, že eh, ten program funguje už 20 let a ta zpráva je opravdu katastrofa. Když se do ní podíváme, tak se vlastně můžeme jenom divit, co se děje s evropskými penězi. A přitom eh, to jsou věci, které jsou důležité. Transparentnost, co se týče finančních věcí. To tady vůbec neplatilo s výjimkou jedné tady auditované akční skupiny. Myslím, že tedy zástupci komise nám tady přece jenom dluží nějaké odpovědi, jak se má dále postupovat. Každý z nás program LEADER zná, a my bychom si přáli, aby ten program také řádně pokračoval, ale když se podíváme tedy do toho zákulisí a jak málo se toho prozatím udělalo, tak přece si musíme říct, že takto se dále postupovat nedá a e, ty závěry, které z toho učiníme, se nemohou omezit jenom na to, že tady je potřeba upravit e, pár drobností. Teď ten program funguje už 20 e, let, co pak je to tak jednoduché vydávat evropské peníze a Nikomu na tom nemá záležet. Já tedy opravdu jsem velice rozčarovaná a mám také otázku, co se, co se týče těch, eh, těch eh, dopravních značení, která se, která se platila, to přece s programem Líder nemá vůbec nic eh, co dělat. Bude se na tom případu ještě pracovat? Já sama vím, že Líder je klasický nástroj kofinancování, Jakým způsobem tedy postupovat, aby se, eh, abychom se takovýchto chyb v budoucnu vyvarovali? Děkuji. Kolega Vaughan se vůle uh, eh, konkludere. Ano, děkuji, pane předsedo. Mě eh, velice potěšila úroveň a aktivita v této diskusi. Je to velmi důležitá věc a od pana Mulde je tady jedna konkrétní otázka, totiž administrativní náklady. Podle zprávy je to rozdílné Eh, od 12 až do 32 čili to je poměrně eh, široké rozpětí, co se týče administrativních nákladů. Chci také poděkovat eh, Georgeovi za jeho poznámky a za to, že nám připomněl, jak důležitý je lídr, jak populární iniciativa to je, ale také, že důležité v lídru jsou hlavně ty projekty, které z toho vyjdou. Můžeme hovořit o řídících a kontrolních systémech, ty jsou nepochybně velmi důležité, ale v posledu je třeba zajistit, aby projekty, které se činí, skutečně prospěly i místní komunitě a z ní vzcházely. Děkuji také komisi za návrh, zejména aby eh, tady byly nové návrhy i na řízení, které komise slibuje a určitě budou užitečné. Pan Lazarus, vám také děkuji za jeho zprávu i za vystoupení zde dnes. Určitě je jasné, že se shodujeme skoro ve všem. Možná jsou tady dvě věci, kde jsou drobné neschody, ale myslím si, že ani tady nejsme příliš daleko od sebe. První je otevřenost a transparentnost. Myslím si, že všichni říkáme, že zápisy schůzí místní akčních, akční skupin je třeba zveřejňovat, abychom věděli, co se tam děje a že prohlášení zájmu je třeba vždycky dělat. Jenom se ptám, zda jsme schopni rozlišovat mezi významnými a nevýznamnými zájmy. E, účetní dvor naznačuje, že to dost dobře nejde. V tom případě to tak musím brát, ale komise zase slibuje, že přijde s nějakými novými návrhy i v tomto směru, jak řešit tuto konkrétní situaci. Druhá věc, se, se týká dalšího financování projektů, které už byly zahájeny. A mohli bychom uvádět celou řadu příkladů, kdy e, jsou projekty natolik úspěšné, že se chtějí rozšiřovat. Znám například e, příklad e, od, z Wales, kde došlo například k rozšíření širokopásmových technologií v určité oblasti a v souvislosti s tím chtěli už běžící projekt dále rozšířit. Takže si myslím, že je velice důležité, aby tady taková možnost byla a slyšíme, že už v tom systému určitá flexibilita je, ale myslím si, že čím více flexibility do toho zabudujeme, tím lépe, aby ty projekty skutečně šly ze zdola nahoru, ale také, aby prospěly co nejvíce místním lidem. Proto maximální pružnost nám v tom pomůže. Nemyslím si, že jsou mezi námi příliš rozdílné názory a myslím si, že dospějeme dospějeme ke schodě. Děkuji. Ano, děkuji, pane Von. Eh, velice rychle, protože už jsme poněkud spoždění. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, účetní dvůr eh, chápe obavy zpravodaje, co se týče prvního a druhého doporučení a souhlasím s panem Vohnem v tom, že je tady prostor pro to, abychom dosáhli jak cílů, které zmiňovala komise a zároveň dodržovat zásady finančního nařízení. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji a můžeme přejít k bodu 9. Je to zvláštní zpráva eh, účetního Evropského dvora číslo 6 z roku 2010. Splnila reforma trhu s cukrem své hlavní cíle. Pan Skilakakis má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení kolegové. Je to důležitá věc, protože zde hovoříme o významné reformě v rámci zemědělské politiky. To zahrnovalo restrukturalizaci fondů, celkem to dělalo 6,5 miliardy eur. Základní cíle této reformy spočívaly v tom, aby se zajistila konkurenční schopnost eh, eh, odvětví cukru v Evropské unii a aby se stabilizoval trh a zajistila se, eh, zabezpečily se dodávky cukru. Je to velmi složitá věc, protože komise, vůbec Evropská unie, má tady široké ekonomické motivy k tomu, a jsou tady snahy často vytlačit vlastně výrobce cukru eh, z trhu. A řekl bych, že hlavní cíle reformy byly důležité, že se opravdu zvýšila konkurenční schopnost a že se přemostila eh, cenová mezera mezi interními cenami v Evropské unii a na světových trzích. Ale jsou tady určité podrobnosti a víme všechno, co se za těmi detaily skrývá. Evropský účetní dvůr má celou řadu výhrad. S nimiž musím souhlasit. První je výhrada k tomu, jak měřit eh, konkurenční schopnost a že by to mělo být založené jenom na regionech. Komise neměla možnost prozkoumat skutečnou konkurenční schopnost jednotlivých eh, producentů a zpracovatelských podniků. Neměla takovou to možnost před reformou a nevyužila příležitosti eh, použít data od eh, producentů eh, a pěstitelů během reformy nebo potom. Čili nám vlastně chybí data o tom, co se konkrétně v terénu děje data týkající se produktivity a efektivity by mohla být velice užitečná a právě ta nám chybí. Bylo by to užitečné proto, abychom mohli zjistit, zda eh, naše snahy potom na konkrétních místech u konkrétních výrobců jsou úspěšné a také, abychom mohli z hlediska toho se dívat na budoucnost společné zemědělské politiky. Teď se podívám už na konkrétnější záležitosti a mám tady několik dotazů na komisi. Jedna otázka je, proč eh, velcí výrobci cukru, kteří odmítli kvóty a přijali kompenzaci z restrukturečního trhu, eh, a kteří od, odešly eh, z trhu, neposkytly informace o tom, jak se ty finanční prostředky využily. Já to říkám proto, nebo ptám se na to proto, že jak poznamenal účetní dvůr, byli určití výrobci, kteří uzavřeli své výrobní eh, závody v Evropské unii, ale zároveň otevírali další mimo Evropskou unii. Tudíž otázka je, zda ty finanční prostředky, které jsme jim zaplatili, Eh, z kapes daňových poplatníků, zda náhodou nedotovali eh, otevírání a závodů mimo Evropskou unii. Myslím si, že to je zcela legitimní otázka. Další otázka se týká eh, odvětví cukrové třtiny. Jak víme, výrobci cukrové řepy, což je hlavní surovina pro výrobu cukru v Evropské unii, jsou hlavním důvodem, proč jsme právě eh, eh, závody na výrobu cukru zahrnuli do společné zemědělské politiky, protože nemůžeme mít dost dobře velkou produkci, aniž by byla vedle eh, výrobna, výrobní závod, čili je to opravdu zemědělsko-průmyslový komplex. Je to tedy takový společný projekt. Eh, že tedy výroba se, teda cukr se získává na základě pěstování cukrové řepy. Ale co se týče cukrové třtiny, pak tady není eh, požadavek na to, aby se, nebo není to možné, aby se pěstovala v Evropské unii, ta se pěstuje v tropech. Takže tady mluvíme jenom o průmyslovém biznesu, který je dotčen pozitivně cenami cukru v Evropské unii. Proto otázka stojí tak. Proč tedy eh, dostali 150 milionů euro, pokud si to dobře pamatuje, to číslo eh, z této reformy? A eh, jakému veřejnému prospěchu sloužily tyto peníze? protože eh, původně to nebylo v rámci reformy. Pak mám další dotaz a ten se týká isoglykózy, kvóty na isoglykózu. Izoglukóza se vyrábí eh, z kukuřice a jiných surovin a na jejich ceny eh, reforma cukru vliv neměla. Proto otázka zase stojí, co to pomohlo veřejnost, veřejnému zájmu, jestliže takovéto dotace dostali výrobci izoglukózy, vzhledem k tomu, že eh, tady nebyl žádný dopad reformy na ceny jejich surovin. Pak je tady další věc, která je velice zajímavá a poukazuje na ní i účetní dvůr. Týká se to prospěchu, který plyne ze snižování ceny, který ovšem nebyl přenesen na konečného spotřebitele. Většina eh, toho prospěchu zůstala na úrovni průmyslu, neboli máme tady sice reformu a sníženou cenu, nicméně ta snížená cena, eh, s tou se naši voliči, naši spotřebitelé v podstatě vůbec nesetkají. Ptám se tedy, zda komise v rámci eh, reformy cukru učinila nějaká opatření, aby se zajistila, že se eh, snížení ceny cukru ve velkém přenese i na konečného spotřebitele. A poslední dvě věci. Další důležitá diskuse se týkala následující věci totiž eh, dostupnosti evropského cukru na evropských trzích. Zda to bylo patřičné, protože my jsme chtěli dosáhnout 85%. A jak víte, dostupnost zemědělských výrobků v, eh, v Evropské unii je jedním z hlavních cílů společné zemědělské politiky a je to přímo zakotveno ve smlouvách. Proto já se ptám, zda opravdu víme, že 85% je správné správné procento, nebo zda by to nemohlo být 80 eh, nebo 90, protože já eh, jsem neviděl takovou diskusi o dostupnosti, že by ta diskuse o té dostupnosti mezi účetním dvorem a komise byla založena na nějaké studii, která by zjistila optimální úroveň nebo eh, která by se zajímala eventuál, o eventuální scénáře v případě, že by nebyl dostupný cukr místní a že by došlo eventuálně globálně eh, k velkým otřesům na eh, eh, globálních trzích. Čili tady, proč tedy ne 80, proč ne 90? Protože já jsem prostě neviděl v tomto směru žádné argumenty podložené studiemi. A poslední bod. Když jsem se ujal této zprávy, tak jsem se musel také podívat na řecký trh s cukrem protože ten hlavně byl zasažen touto reformou, protože Řecko bylo jedním z těch zemí, které snížilo na polovinu eh, kvóty cukru. Takže teď už má jenom polovinu kvóty. V Řecku jsme měli pět výrobních závodů, dva z nich byly zavřeny a eh, kvota se eh, snížila o 50%. A teď jsem zjistil, že ty zbylé tři výrobní podniky, jejichž konkurenční schopnost ta reforma měla zlepšit, eh, se, eh, jsou na, na hranici uzavření, protože se pro ně nevytvá, nevy, nepěstuje dost cukrové řepy, aby mohly fungovat na optimální úrovni. Tak se ptám, Zda můžeme poukázat na takový případ, jak si, že operace se sice povedla, ale pacient někde v Evropě přece jenom umře. Děkuji. Pan Kata za účetní dvůr. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, Projdeme to velmi rychle. Především chci poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráci, za to, že se věnoval této zprávě. Já si myslím, že jeho pracovní dokument velice dobře vystihuje všechny hlavní věci ze zprávy. A stejně tak závěry a doporučení účetního dvora. Takže místo toho, abych opakoval, co už říkal on, chtěl bych jen zdůraznit několik věcí. Za prvé, cílem toho snížení o 6 milionů tun v kvótě na produkci cukru v Evropské unii bylo vyhnout se nadměrné produkci. A tohoto cíle jsme dosáhli. Nicméně omezení produkční kapacity nevždy vedlo k ziskovější produkci. protože ani komise, ani členské státy nemají nezbytné údaje, aby se mohli více zaměřit na snižování kapacity. Takže z těch 6 milionů tun 2,4 milionu tun, neboli 47 výrobci úplně opustili v továrnách, které komise považuje za nejvíce konkurenceschopné. Za třetí, v souladu s tím obecným záměrem upustit od kvót, dostali podniky nabídku nových kvót 1,5 milionu tun. A toto nabídka byla opodstatněná tím, že systém měl být flexibilnější. a mělo to také nejvíce konkurenceschopným podnikům umež, umožnit omezit produkci. Nicméně účetní dvůr zjistil, že řada podniků, které dostaly tyto kvóty, je velice rychle opustili. Poté, co si je koupili nebo pronajali. Za čtvrté, Evropská unie se stala z čistého vývozce čistým dovozcem. A v tomto kontextu zjišťujeme, že při nejmenším tři skupiny producentů cukru těží z pomoci na uzavírání cukrovarů na jihu Evropy. Ty potom investovaly do výrobních závodů v třetích zemích. Takže účetní dvůr doporučuje, že v budoucnu by se Evropská unie měla pokusit vyhnout takovýmto situacím. A případné rozhodnutí, které by mělo dopad na výrobu cukru v Evropské unii, by mělo také zohlednit úroveň výroby, kterou potřebujeme k tomu, abychom zaručili dodávky. To je samozřejmě jedním z cílů smlouvy zabezpečení dodávek. A pátá a poslední věc. Soudní, teda účetní dvůr se snažil ověřit dopad na ceny pro spotřebitele. To se velice těžko hodnotí. Informace jsou roztříštěné. Jednotlivé podniky zadali nezávislé studie a některé z nich ukázaly, že došlo ke snížení nákupů ve velkém a proto takové nákupy a tyto ceny mají velice malý dopad na konečnou cenu pro spotřebitele. Na tomto základě jsme vydali několik doporučení, která najdete v naší zprávě. Já děkuji komisi. Děkuji, pane předsedo, pane Skilakisi a pane Chlitáne. Já chci také poděkovat tomuto výboru za příležitost vyměnit si názory na evropskou reformu trhu z cukru ve světle doporučení účetního dvora a pracovního dokumentu pana Skila Kakise. Zvláště, pane předsedo, protože z těch eh, údajů vyplynulo, že reforma evropského eh, trhu s cukrem z roku 2006 byla velikým úspěchem. Institucionální ceny se podařilo snížit o 36% a produkce se je více eh, soustředěná do vysoce ziskových regionů. Členské státy, kde eh, je vysoká ziskovost této výroby, představují 78% států, kde se cukr vyrobí, vy, vyrábí a eh, členské státy s nízkou eh, profitabilitou vyrábí 5% oproti bývalým 12%. Výroba cukru je tržnější a konkurenceschopnější než kdy předtím. Klíčovými prvky reformy bylo zásadní snížení institucionálních cen a e, dočasný strukturální fond, který měl vykompenzovat výrobcům, že se vzdají e, tedy výrobních kvót a e, zabrání tak potenciálně negativním ekologickým a pracovním dopadům. To a to vedlo eh, ty nejméně konkurenceschopné eh, cukrovarníky k tomu, aby se vzdali kvot. To vše je potřeba vidět v zásadě mezinárodních závazků EU, ku příkladu iniciativy Všechno mimo zbraně z roku 2001 a nebo eh, rozhodnutí VTO o evropském cukerném režimu iniciativa Všechno mimo zbraně umožnila nejméně rozvinutým zemím volný přístup na trh eh, Evropy se svými produkty, včetně eh, cukru. To eh, vyvolalo nutnost snížit dotované vývozy cukru z Evropy a Evropská unie neměla jinou možnost, než snížit své kvóty na výrobu cukru, aby zachovala vhodnou vyváženost na trhu. Já se chci dotknout několika komentářů trhu. Co se týče uzavření 80 cukrovarů, snížení počtu cukrovarů eh, je proces, který postupuje řadu let. Začal již před reformou eh, cukerného trhu. Ku příkladu od roku 2000 do roku 2006 eh, bylo uzavřeno už 67 cukrovarů v EU, takže ta restrukturalizace probíhá kontinuálně. Restrukturalizační fond eh, poskytl právní rámec a finanční podporu pro uzavření cukrovarů, ke kterým došlo ještě předtím, než mohli z reformy tito cukrovarníci těžit. Co se týče vysokého spole, vysoké spolehlivosti dovozu eh, cukru, nebo co se týče toho, že závisíme na eh, jako Evropa na dováženém cukru, to vychází z toho, že evropská rozvojová politika, zvláště iniciativa z roku 2001, všechno eh, mimo zbraně, otevřelo evropský eh, trh vůči dovozu z nejméně rozvinutých zemí na světě. Některé z nich mají obrovský potenciál pro vývoz cukru. Bylo to politické rozhodnutí, aby tyto země směly vyvážet cukr do evropského společenství. Cukerná reforma byla nezbytná také Eh, z důvodu tohoto rozhodnutí. V tomto kontextu hypotetická situace eh, nedostatečných zásob cukru eh, v Evropské unie, to může být řešeno tím, že je možné část kvót cukru, který má jít na vývoz, se může tedy vrhnout na interní trhy, tak aby zde nebyl nedostatek cukru. Co se týče relokalizace a restrukturalizace a pomoci v těchto dvou krocích, cílem té pomoci je pomoci těm cukrovarům, které se nepovažují za eh, konkurenceschopné v budoucnu zvládnout uzavření. A sem patří nejenom tedy zrušení eh, té továrny, ale také rozmístění všech pracovníků a ekologické, ekologická likvidace cukrovaru je pochybné, že jakýkoliv pokus ze strany komise zabránit ekonomickým operátorům investovat do třetích zemí by byl v souladu se zákonem a v souladu s pravidly VTO. Takže eh, vázat eh, restrukturalizační pomoc na nějaké limity nebo restrikce v investicích by bylo velice obtížné a předpokládám, že by to také zvýšilo i náklady na tuto restrukturalizační pomoc samotnou. Reforma byla užitečná, ale nebyl to jediný faktor, který přispívá k tomu, že se přemostila mezera mezi domácími a světovými eh, cenami. Eh, díky tomu je eh, evropský průmysl méně zranitelný vůči relokalizaci než předtím. Teď, když se podívám podrobněji na komentář pana Skilaka Kise. Vítám také to, že pan Skilakakis uzná, že ta reforma byla úspěšná ve své první eh, poznámce. Eh, komentář účetního dvora a eh, dál a další komentář pana Skilakakise to uvádí do správné perspektivy. Údaje o jednotlivých cukrovarnicích, jak už bylo řečeno, zásada Zásadou reformy bylo ponechat finální rozhodnutí, jestli si eh, výrobu do budoucna podrží, zruší nebo sníží eh, a spokojí se s značně eh, nižšími cenami cukru na jednotlivých firmách, které vyrábějí cukr. A jsou to právě tyto cukrovary, které musí vycházet z ekonomického hodnocení a musí se rozhodnout, do jaké míry dokáží přežít v novém ekonomickém prostředí, kde se ceny cukru mohou snížit i až o 36 My jsme to nechali na cukrovarech, aby toto rozhodnutí učinili sami, jestli budou chtít využít restrukturalizačního fondu. A myslím, že by bývalo bylo nebezpečné, kdyby komise sama chtěla určit, které cukrovary budou konkurenceschopné a efektivní a které nebudou. Je jasné, že e, si to cukrovary musí rozhodnout sami. Pan Skilakakis ve svém e, příspěvku eh, uvedl příklad eh, řeckých cukrovarů. I řecké cukrovary eh, musely provést své vlastní hodnocení toho, do jaké míry dokáží přežít v tomto novém prostředí a pakliže nejsou momentálně úspěšné, třeba budou úspěšné v budoucnu, protože cukr momentálně se prodává za poměrně vysoké ceny, ale nebudou-li úspěšní v budoucnu, tak to znamená, že jejich hodnocení nebylo správné. Eh, eh, přírůstky konkurenceschopnosti evropského cukrovarnického eh, průmyslu jsou nespochybnitelné. Evropské cukrovarnictví teď funguje v prostředí za značně nižších institucionálních cen a výroba se soustředuje do vysoce konkurenceschopných regionů a ziskových regionů. Co se týče přechodné pomoci a plného refinancování, rafinérie, e, ty e, rafinérie e, vyrábějí v průměru asi 12 cukru na spotřebu a to představuje důležitou součást zásob cukru pro evropské občany. Cílem přechodné pomoci rafinériím, které nedělají nic jiného, bylo pomoci jim přizpůsobit se tržním podmínkám i nižším výkupním cenám. Tím byla zajištěna budoucí stabilita ehm, trhu s cukrem. Co se týče eh, poznámky eh, té dodatečné kvóty na izoglukózu. Eh, izoglukóza se vyrábí především z obilovin a používá se jako náhražka cukru. V důsledku reformy cukrovarníci mohou mít prospěch z nižších cen eh, cukrové řepy a mají tak výhodu proti producentům izoglukózy. Abychom zaručili rovné zacházení, které je důležitou zásadou, producentům izoglukózy jsme umožnili dodatečné kvóty tak, aby měli možnost získat tedy zisk z nadvýroby. V důsledku této eh, kvóty by se bývali mnozí producenti izoglukózy neudrželi na evropském trhu eh, a, a spotřeba izoglukózy by se snížila, což by nebylo výhodné. Teď, když se eh, dotknu otázky spotřebních cen. Bylo to právě v rámci reformy eh, roku 2006, že jsme zavedli monitorování eh, ceny trhu ceny cukru na trhu, abychom zaručili transparentnost. Z tohoto systému vyplynulo, že ty spotřebitelské ceny kopírovaly to snižování institucionálních cen a e, komise zadala studii, aby e, se o tom dozvěděla více. V kontextu e, pravidelného hodnocení politik komise také zadá ex post hodnocení pravidel společné zemědělské politiky, které se týkají cukerného trhu. Další poznámka se týkala nedostatku údajů o sociálních dopadech. Ta reforma se hodnotila v různých fázích od roku 2006. Některá ta relevantní opatření, včetně plánu na diverzifikaci, budou eh, trvat až do roku 2011. A teprve nyní se provádí eh, detailní hodnocení eh, dopadů reformy a na základě této situace se komise rozhodla zvážit sociální dopad reformy a hodnotit opatření SZP na odvětví cukru. To hodnocení by mělo začít eh, tento měsíc, prosinec 2010. Výsledky čekáme do konce roku 2011. Myslím, že tím se mi podařilo odpovědět na veškeré body zmíněné eh, panem eh, zpravodajem Skilakakisem i kolegou z účetního odboru. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi za velice podrobnou odpověď na otázky, které byly vzneseny v této diskusi. Ale musím říct, že pořád mám určité výhrady. Samozřejmě, že jsme nechtěli rozhodovat, kteří výrobci cukru si vystačí s těmi penězi na restrukturalizaci, ale proč bychom si nemohli opatřit data o tom, co vlastně udělali? To je něco jiného než eh, zapojování do rozhodování. To je otázka přímo transparentnosti. A důležité to je, protože já jsem a účetní dvůr také poukazoval na cukrovary mimo Evropy. Nejde o to, že by neměli právo tam budovat eh, závody nebo že bychom chtěli po nich nějakou, za, nějaký závazek, že nebudou otevírat cukrovar jinde, ale jde jenom o to, aby se evropské peníze tam na to nepoužily, na, výs, na otevírání eh, cukrovarů mimo Evropu. Ohledně eh, izoglukózy a cukrové třtiny. Eh, já nevím, zda se nám daří poskytovat peníze na to, aby se udržovaly cukrovary, které využívají eh, dovážené suroviny a přitom třeba možná nedáváme peníze těm cukrovarům, které eh, asi budou muset skončit. a týká se to eh, tedy i potom dopadu na pěstitele cukrové řepy, protože vlastně, jestliže se zavře cukrovár, pro nějž cukrová řepa je surovinou, pak vlastně v tom regionu se uzavřou i přestane se pěstovat cukrová řepa. Takže když budeme dávat peníze rafinériím a jiné cukrovary budou zavírat a ob, ob, obrazí se to i na pěstování cukrové řepy, nevím, jestli je to rozumné rozhodnutí. Ohledně izoglukózy, tady já neznám eh, žádnou zásadu, která by se jmenovala rovné zacházení, aniž bychom úplně konkrétně neřekli, o jakém zacházení vlastně mluvíme. A také zabezpečení potravin. Myslím si, že na to zareagovala komise zcela správně. Na závěr, myslím si, že je důležité, abychom se na tu reformu podívali nejenom z hlediska úspěchu, ale také jejich slab, slabin. A určitě je dobré, aby se komise zaměřila právě na slabiny této reformy, protože určitě to prospěje všem. Děkuji, děkuji. Určitě. A teď přecházíme k poslednímu bodu, to je další zvláštní zpráva číslo 8 rok 2010 a jmenuje se Zlepšování dopravní výkonnosti na transevropských železničních osách. E, otázka je, splnily investice EU do železniční infrastruktury svůj účel? A nejprve má slovo zpravodaj. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gal aš turėčiau pasiūlymą pirmiausia. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že bychom nejprve měli dát slovo účetnímu dvoru. My jsme se tak dohodli, takže s vaším dovolením bychom to možná mohli takto udělat. Dobře, pan Krete, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Tato zpráva se týká především evropských investic do železniční infrastruktury A cílem je zjistit, jestli tyto investice účinným způsobem vylepšily užitnost železniční dopravy na evropských osách. A tato zpráva vychází z priorit programu z roku 2004. Jde tedy o 19 transevropských os a naše zpráva jakýmsi přehledem. Železniční infrastruktura v Evropě si žádá velké investice. Jde asi o 92 miliard eur, které už investovány byly do roku 2007. To je podle údajů z roku 2008. A odhaduje se, že budeme potřebovat dalších 200 milionů eur. Soud posoudil výnosnost železnic na osmi osách a také infrastrukturu, která je spolufinancována. Do roku 2006 představovaly investice v Evropské unii 8,6 miliardy eur. Otázka tedy zní, jestli tyto investice byly nebo nebyly účinné. A podle účetního dvora prostřednictvím spolufinancování rozvoje železniční infrastruktury Evropská unie přispěla k tomu, že otevřela nové možnosti pro transevropskou železniční dopravu. Odpověď tedy zní ano, národní projekty infrastruktury, které spolufinancovala Evropská unie a které se využívají dnes, představují základ pro rychlejší službu, vyšší kapacitu a došlo také k vylepšení určitých struktur. A to je všechno pozitivní. Nicméně účetní dvůr také zjistil, že v některých oblastech by se dalo vylepšit použití prostředků Evropské unie. Jde například o metodu zaměřování nebo způsob zaměřování investic Evropské unie. To by se dalo vylepšit, zvlášť pokud jde o odstraňování překážek v evropské infrastruktuře. A proto bych rád vyzval parlament a radu i komisi, aby zohlednili zjištění účetního dvora aby co nejlépe využili investice Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl především poděkovat účetnímu dvoru a osobně Henrymu Gretenovi za velice dobrou zprávu. Já jsem zpravodajem u této zprávy vůbec poprvé. Hodně mi na tom záleželo a jsem rád, že ta zpráva byla tak dobrá. Účetní dvůr dospěl k závěru, že prostřednictvím spolufinancování Evropská unie přispěla k vytváření nových možností pro transevropskou železniční dopravu. Nicméně tato analýza neodhalila nedostatky, které je podle mě třeba odstranit abychom si vedla lépe, až budeme rozvíjet evropskou dopravní síť. A některé bych rád zmínil. Za prvé, většina kolegů zřejmě bude souhlasit s tím, že dnes zatím není jasné, co vlastně představuje ty hlavní evropské železniční osy. Protože určité úseky prioritních projektů jsou jenom národní, vnitrostátní, a tím se omezuje celková hodnota pro společenství. Musíme tyto definice vylepšit, abychom také zlepšili koordinaci a koncentraci evropských prostředků. A proto komise společně s členskými státy musí stanovit prioritní projekty s přihlédnutím k tomu, že musíme ukázat, že máme transevropské sítě a že máme určitou jasnou představu do budoucna. Druhý nedostatek, na který chci poukázat, je ten, že komise při výběru projektů pro spolufinancování odkazuje pouze na interní hodnocení pracovníků komise. Nedochází k žádným konzultacím s externími odborníky. A proto se objevují neočekávané překážky při realizaci těchto projektů, například neočekávané geografické podmínky, environmentální požadavky, které znamenají, že se nečekaně zvyšují náklady na projekty a dochází k jejich spoždění. V budoucnu aby docházelo k lepšímu vyhodnocení technických aspektů těchto projektů, než se schválí prostředky, komise by měla být povinnost provést konzultaci s e, externími odborníky na železniční infrastrukturu a také spolupracovat více s členskými státy. Došlo ke značnému zlepšení, pokud je o vysokorychlostní osobní vlaky, nicméně stále ještě potřebujeme větší pokrok ve smíšené přepravě stále vznikají nejrůznější překážky, jako různé rozkoly, délky vlaků, provozní pravidla. Překračování hranic mezi několika národními eh, systémy zůstává složité a to mohu potvrdit sám osobně. A komise by proto měla spolupracovat s členskými státy, ta spolupráce by měla být užší a komise by měla pomoct členským státům překonat takovéto překážky, takováto omezení. Odpovědnost agentury ten 10 by se měla eh, rozšířit, ten T by se měl rozšířit. Máme tady i pozitivní zjištění účetního dvora. Poté, co koordinátoři projektu ten T byli jmenováni, zlepšila se, opravdu se značně zlepšila koordinace projektů, protože došlo ke koncentraci investic. Znamená to také, že můžeme vyvíjet další politický tlak a ten usnadnil a urychlil rozvoj prioritních projektů. Komise by měla nadále podporovat činnost koordinátorů a měla by uvažovat o tom, že jmenuje koordinátory i pro ty části prioritních projektů, které teď mají problémy. Za druhé, Financování úseků projektu TENTE v pohraničních oblastech se zlepšilo Komise navíc jmenovala koordinátory, kteří mají na starosti pohraniční oblasti, kde byly nedostatky, ale stále je ještě nutné vylepšit přepravu mezi regiony, které jsou špatně dosažitelné. A na závěr chci doporučit komisi, aby ještě předtím, než znovu přehodnotí pokyny pro ten tý, posoudila také nedořešené otázky a přehodnotila politiku ten tý s přihlédnutím budoucím výzvám vzhledem ke změně klimatu, budoucímu hospodářskému růstu a sociální a hospodářské soudržnosti. Máme pracovní dokument, ve kterém je 15 bodů a já myslím, že v budoucnu budeme mít příležitost ještě podrobněji tento dokument analyzovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také účetnímu dvoru za tuto hloubkovou analýzu a za práci na této zprávě i e, za tedy ty kontroly na místě, které byly náročné v zimě, třeba e, v průsmyku Brenner. E, komise tedy tento audit sledovala přesně, ten <clears throat> už byl proveden v roce 2008-2009. Účetní dvůr se velice pozitivně dívá na financování EU a na příspěvek poskytnout nové možnosti pro transevropskou železniční síť. Komise také zváží doporučení účetního dvora a bude to dělat tak, jak jsme to Eh, dělali se zprávami účetního dvora 2003 a 2005, eh, které dalo vznik agentuře a víceletým rozhodnutím, zvláštnímu eh, nasměrování rozhodnutí a na straně DG Regio vznikla instituce Jaspers pro lepší integraci stanovisek odborníků. Co se týče konkrétních rozhodnutí, která jsou zde formulována, Eh, od té doby, co ta zpráva byla diskutována a byla napsána. Eh, v roce 2008 a 2009 už jsme byli aktivní. Řeknu vám, co jsme udělali od té doby a v čem jsme ochotni eh, pokračovat i v nadcházejících letech. Za prvé tady byla žádost, aby se síť TNT odvíjela spíše tedy ze skutečných čísel a situace Eh, tomu se věnujeme. Začali jsme eh, v roce 2007 budovat databázi TNT, eh, kde jsou dokumentovány všechny části té transevropské železniční sítě, jejich 6600, jsou dokumentovány veškeré jejich vlastnosti, to nám umožní hodnocení projektu TNT, abychom vzali v úvahu tedy toto konkrétní doporučení dvora navazujeme i na úlohu koordinátorů. Z roku 2010 byli jmenováni tři další koordinátoři, pan Veláš, Cox a Savary, aby posílili úlohu koordinátorů a aby pokračovali v tomto přístupu. A e, v budoucí revizi také vezmeme e, v úvahu vaše doporučení a budeme postupovat od takového fragmentárního projektového přístupu eh, k přístupu zaměřenému na jádro sítě a budeme vycházet z těchto podrobných informací. Souhlasím také s vaším komentářem, který tady právě zazněl, že eh, máme poměrně roztříštěné a eh, ne dobře popsané ty sítě, co se týče Eh, tedy návazností na eh, koridory náklad, nákladních vlaků a to bude právě cílem revize TNT, který navrhneme v červnu 2011. Co se týče robustnosti a analýzy nákladů a výnosů, jak v rámci eh, Jaspersu, tak exekutivní agentury TNT se na to práce zaměří a Obě dvě agentury jsme posílili, máme tam teď dvakrát 100 lidí, kteří v této agentuře a v Jaspersu pracují a co to umožní tedy exponenciálně posílit práci na těchto tématech. Výměna poznatků, která také byla požadována, ta byla zajištěna v roce 2008. Tam jsme v Nizozemsku Eh, měli důležité workshopy, eh, potom také v roce 2009 eh, v Portugalsku a potom v Irasundu a vyzvali jsme autory projektů, kteří, které jsou kofinancovány pro síť TNT a z fondu Regio, aby se těchto workshopů zúčastnili a pomocí exekutivní agentury TNT také dvakrát ročně organizujeme informační dny kde se zabýváme hodnocením projektů a budoucností těchto pro, projektů. Konečně vaše poznámka, co se týče železniční dopravy přeshraniční a všech vlastností a charakteristik železničních koridorů jsou eh, velice platné. Dnes máme koridory, ku příkladu nemáme vlastně eh, žádné délky vlaků, které jsou identické s celým eh, koridorem. Musíme měnit posádky vlaků, máme jazykové dokumenty, které nemají eh, eh, které nejsou harmonizovány, máme eh, různé sady provozních pravidel, pravidla interoperability, to všechno je potřeba sjednotit, aktivně na tom pracujeme s Evropskou agenturou pro železnice a snažíme se dopracovat interoperabilní normy, eh, ty už eh, fungují pro vysokorychlostní vlaky, ale nejs, neplatí ještě pro všechny oblasti a ještě na tom budeme eh, pracovat, aby se harmonizovaly všechny aspekty. Také přístup na, pro vizi koridorů v rámci revize TNT se zaměří na tyto aspekty. Někdy je ta harmonizace je obtížná, co se týče tedy té jádro, vlastně v rámci celé té sítě. No, do toho se pustíme v červnu příštího roku. Ta zpráva účetního dvora eh, je skvěle načasovaná. My jsme velice vděční. Komisi to umožní se dále zaměřit ve svých návrzích, které připravíme v červnu příští rok. Vaše doporučení vezmeme v úvahu a já vám Děkuji za to, že jste mi dali slovo, abych mohl poskytnout tuto pozitivní zpětnou vazbu. Děkuji. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl především poděkovat našemu zpravodaji za celá vynikající návrh. A myslím si, že je tady mnoho úspěšných, užitečných aspektů, o kterých jistě budeme jednat ještě v budoucnosti. Eh, já jsem se zabývala těmito otázkami i ve výboru pro dopravu a v kontextu zprávy účetního dvora bych chtěla položit několik otázek. Některá z těchto doporučení jsou poměrně překvapivá. Z hlediska realizace rozpočtu a efektivity. Myslím si, že je tady řada spíše politických doporučení a je tomu tak zřejmě proto, že tady chybí eh, určité základní znalosti a informace o transevropské síti. Zaprvé bych chtěla říci účetnímu dvoru. Ano, Máme tady úvodní doporučení, které se opakovalo už při několika příležitostech a mohli byste snad být trošku trpělivější. Je velice důležité, aby komise byla více v kontaktu eh, s eh, železničními podniky v jednotlivých členských zemích, protože právě tam dochází k úzkým místům, hlavně tam, kde se jedná, když mluvíme tedy o přeshraniční síti. A já jsem velice ráda, že eh, účetní dvůr takto obceňuje ehm, provedenou práci, ale cílu ještě nebylo dosaženo. Jedná se o to, aby se odstranil protekcionistický přístup ze strany některých národních ehm, železničních podniků. A často oni nechtějí definovat své priority, což by, takže to neumožňuje pořádně realizovat přeshraniční operabilitu. A to potom je opravdu úzké místo a historicky tomu tak bylo už na žele, evropských železnicích. Proto bych se chtěla o tomhle o něco víc dozvědět co se týče koordinátorů, ano, zajisté je velmi důležité, abychom posílili úlohu, kterou se hrávají. zase z historického pohledu můžeme říci, že byly tady určité případy, Například ve Španělsku jsme museli někdy vyměnit eh, odpovědného koordinátora, protože tady byly skutečné problémy a protože jednoduše se eh, programy nerealizovaly s očekávanou rychlostí a protože se nedělaly dostatečné priority a mm, za dostatečnou prioritu se zejména nepokládala přeshraniční doprava. Proto si myslím, že je třeba přihlédnout k potřebě zlepšit právě tuto práci. Vždycky je prostor pro zlepšování. Pak ještě pár dalších poznámek. Například účetní dvůr řekl, že ten rozpočet není dostačující. V současné době se blížíme ke konci roku 2010 a zjišťujeme, že 90 celého rozpočtu na ten projekt se eh, vydalo. A mělo by to být i v závěrech, protože bylo by pro nás jistě lehčí, kdybychom měli více finančních prostředků s ohledem na novou finanční perspektivu a také musíme myslet na to, abychom zlepšovali služby pro cestující. A také je třeba myslet na nákladní dopravu. A proto bych eh, vás prosila, abyste se na to dívali i z hlediska spolufinancování, protože musíme se podívat na celkový obrázek a eh, musíme dospět ke zcela konkrétním závěrům, která by vedla k opravdovým zlepšením. A ještě bych chtěla říct, na adresu účetního dvora, že bych eh, velice vítala, kdyby provedli trošku větší výzkum, třeba to spojení do Francie, na francouzské straně není velký problém, ale problémy jsou na španělské straně, jsou různá rozchody eh, že, mm, kolejí na španělské straně, protože během eh, Fra, Frankova, když byli ještě za diktátorského režimu Franco, prostě se to nezměnilo. Eh, takže máme vlastně různý rozchod, takže bychom měli teď otevírat třetí trasu 18. prosince a doufejme, že už první vlaky budou jezdit přes hranice, ale pořád tady máme důležité problémy. Pak eh, účetní dvor se také nezaměřil na otázky elektrifikace. To je také věc, které by se měly věnovat, protože eh, ano, vlaky překračují hranice, ale není tady žádné ustanovení týkající se elektrifikace tratí. A děkuji mnohokrát. Děkuji. Celes eh, raportorului pentru dokument. I já děkuji zpravodaji za tento pracovní dokument. Věřím, že je poměrně úplný. A že staví do popředí ty důležité aspekty zprávy účetního dvora. Transevropská transevropský železniční provoz není příliš evropský. Tady ještě hraje roli mnohdy nacionalismus a i tady to zaznělo a budeme se muset ještě hodně snažit o to, abychom uskutečnili skutečně evropskou dopravu. Myslím, že eh, sopečná krize nám ukázala, kolik je tady třeba ještě udělat. A rozpočet společenství skutečně může znamenat přidanou hodnotu. A tady se zpravodaj dotkl důležitého aspektu. Existuje řada evropských programů, ku příkladu spojení do, na Balkán, a potom jsou tady sítě TEN-T, potom jsou tady evropské eh, železniční nákladní koridory. Já se chci zeptat, jakým způsobem by se tyto programy daly koordinovat, jak stanovit priority tak, aby bylo možné investovat co možná nejziskověji. A ještě ke koordinátorovi já eh, eh, koordinátorům, já podporuji tu koncepci eh, koordinátorů a bude dobré, když v budoucnu budou jmenováni ještě další, ale co se týče projektů, které jsou nastaveny podob, podobně nebo které se týkají stejných členských států, nebylo by užitečné jmenovat stejného koordinátora na, stej, na dva projekty? Dobře, takže už jenom, uh, už jenom velice stručně závěrem. Nejprve zpravodaj, potom komise a potom účetní dvůr. Děkuji. Když dovolíte, vrátím se k otázce paní Ajales. Je jasné, že účetní dvůr není politickým orgánem. A účetní dvůr musí rozhodnout, jestli železniční infrastruktura je nebo není účinná. A není na nás, abychom vynášeli nějaké politické hodnocení. A jako bývalý ministr dopravy bych k tomu jistě mohl říct víc, ale to už zachází nad rámec této zprávy. A kolegové mi to také připomínají. varovali mě, že už nejsem členem politického orgánu, ale jsem v účetním dvoru. A proto chápu frustraci paní Ayales. Já bych byl býval rád zašel dál. Ale to by překročilo zadání účetního dvora. Já děkuji všem, kdo se vyjádřili. Děkuji za pochvalu povzbudí nás to v další činnosti. Děkuji vám. Komise? Děkuji, pane předsedo. Pokud je o připomínky, které tady zazněly, komise zahájila řízení ve věci porušení předpisů protože nedošlo k otevření tohoto spisu. A to vůči osmi členským státům. A sedm dalších to čeká, takže naprosto souhlasím s tím, že máme velký problém s otevíráním trhu. Nedošlo k němu navzdory těm různým železničním balíčkům. A jak paní Ajales velmi dobře ví, navrhuje se také, že první železniční balíček se úplně přepracuje. Ale jak říkal pan Krata a ostatní zástupci účetního dvora, to není předmětem této konkrétní analýzy. A abych odpověděl panu Marineskovi, samozřejmě já bych zdůraznil, že si přejeme že se zaměříme na ty jednotlivé mechanismy. Vy zmiňujete prioritní projekty a tak dále, ale prozatím se to všechno financuje z rozpočtu na výzkum a rozvoj. Takže komise potřebuje tyto iniciativy sledovat, nicméně jak uvádí zpráva, abych odpověděl na vaši otázku, My se chceme zaměřit na jednu velkou síť a chceme několik různých iniciativ, místo toho, aby to bylo rozdělené jinak. My si myslíme, že to je v rozporu se snahou soustředit financování, soustředit finanční prostředky. Pokud je o koordinátory, o tom jste mluvili oba, my se obvykle domníváme, že toto je dobrá volba. Koordinátoři každý rok předstupují před parlamentní výbor pro dopravu a v této zprávě se uvádí, že nás ještě čeká hodně práce a koordinátoři by měli na tyto problémy poukázat přímo na místě. Když třeba vyjedete z mezi Perpignonem a Figueresem, Je tam několik metrů trati, které jsou špatně elektrifikované. Ale jak říkal zpravodaj účetního dvora, my nemůžeme prostě investovat miliony eur do mezinárodního tunelu, aniž bychom zohlednili tyto detaily. ty koridory a ty politiky prostě musí být dostatečně účinné. Takže já bych chtěla ještě zdůraznit obsah této zprávy a poděkovat účetnímu dvoru i tomuto výboru. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat uh, účetnímu dvoru a komisi za jejich vyjádření a návrhy které naznačily velice dobře směr. Chápu obavy eh, vyjádřené kolegou Ajalesem Sendou, zvlášť když eh, tyto znepokojení jsou zhoršena i historickými okolnostmi. Já to vám vím sám ze zkušenosti ze své země, protože my na Litvě víme velice dobře, co znamená železnice protože eh, Sověti vlastně přes naše hranice jezdili, vlastně propojili železnici s Polskem. Takže hm, jsme řešili trochu stejné problémy. V uplynulém desetiletí jsme byli svědky intenzivní debaty a já jsem také pracoval jako ministr dopravy čtyři roky a aktivně jsem se zapojoval do těchto debat. Myslím, že Výsledky této práce jsou ale velice pozitivní, ještě zbývá mnoho práce a my se budeme těšit na návrhy, které komise zveřejní v červnu 2011, zvláště na ty návrhy, které budou lépe a přesněji definovat transevropské osy. Všichni se dohodneme, že Evropa potřebuje jednu nebo dvě páteřní uh, osy eh, pro železniční dopravu, dva takové základní koridory, to by umožnilo lépe zacílit finanční zdroje, práci koordinátorů a bylo by skvělé, kdybychom mohli jednoho dne po celé Evropě jezdit vlakem. Děkujeme. Děkujeme tlumočníkům za to, že e, jsme přetahli čas a schůzku končím. Ještě jedna žádost, pane předsedo. Já jsem se dívala na CIS 2 a zajímalo by mě, jestli účetní dvůr už k tomu může něco říct, a nebo jestli by mohl předseda zjistit, jak se účetní dvůr staví k otázce CIS 2. Že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 účetní dvůr eh, bude chtít diskutovat o eh, těchto záležitostech. Nevím, jestli to bude mít formu zprávy anebo formu dopisu eh, předsedy parlamentu. Já se zeptám a v příštích dnech vám na to poskytnu odpověď, jestli to bude takto vyhovovat.